Kolegové, navrhuji, abychom začali. Eh, obeznámili jste se s programem schůze. Eh, pokud nejsou poznámky, tak lze program považovat za schválený. Také vás musím informovat o tom, že v souladu s rozhodnutím z minulé schůze bod týkající se návrhu eh, koupě nemovitostí parlamentem, tak to bude předmětem výměny názoru za přítomnosti generálního tajemníka pana Veleho, který eh, se sem dostaví v 15.30, takže jakmile dorazí, tak přerušíme jednání až do čtvrt na pět za přítomnosti paní Holmajer budeme o tom mluvit. Teď jsme o tom mluvili s koordinátory a začneme eh, tedy eh, eh, na základě první výměny s panem místopředsedou Vidal Kvadrase minulý týden jsme začali si připravovat otázky na generálního tajemníka, na kancléře tedy. A Jean-Luc Den se ptal, takže já říkám, že hlasovat asi budeme v 17.20, tak a bude to trvat do 18 hodin a mm, skončíme principiálně dnes v 18.30. Pokud nejsou dotazy, tak program lze považovat za odsouhlasený. Sdělení předsedy jsou v Coco News a je třeba ještě odsouhlasit zápis ze 7. listopadu a opět zde, pokud nejsou připomínky, tak lze považovat tento bod za přijatý. A navrhuji, možná bychom mohli začít. Teď já se obracím směrem na Žana Luka a na Anne. Dnes dopoledne jsme se sešli s delegací TRIA předsednických zemí v Radě a diskutovali jsme o nových vlastních zdrojích v rámci e, toho konkrétního řízení, které se týká přeskumu finančních výhledů na příští rok. A bylo to dost stručné, takže možná bychom mohli se na to podívat. To jsou body 4, 5 a 6 programu. Navrhuji tedy, aby naši zpravodajové Jean-Luc Dean a Aněcen nám řekli takže to udělám já. Dám si sám sobě slovo s povolením zpravodajů. Víte, že jsme eh, zajistili, že veškerá jednání týkající se několika eh, letých výhledů, pokud jde o stránku příjmovou i výdajovou, tak všechno to proběhne paralelně proběhne paralelně spolu s parlamentem. A Rada tedy eh, vyjednávala, eh, jak eh, na úrovni tedy ministrů, protože oni se sešli několikrát a pak se obrátili na nás a řekli dobře, takže mm, my tady máme jednomyslnou dohodu a vy buď to berte nebo ne, máte několik milionů, sto milionů navíc. Takže Eh, to naše zpravodaje postavilo do těžké pozice. A teď jsme eh, si zajistili to, že od prvního dne eh, nás zapojili do jednání a sešli jsme se tak asi třikrát ale jde pouze o výměnu názoru. Zatím rada není schopna vyjednávat. Národní delegace zatím nemají konkrétní vyjednávací mandáty takže výměna názoru. První proběhla 12. 12. Týka, pardon, 12. 9. Týkalo se to tedy obecně rámce, rozdělení podle rubry, kategorii. Potom jsme se sešli po druhé a to bylo v listopadu kdy jsme jednali o návrzích Evropské komise, eh, které se týkají tedy eh, zemědělství, eh, kohezní politiky, tedy politiky soudržnosti v kategorie a B, tedy to jsou ty velké kategorie, velké rubriky rozpočtu. A dnes ráno e, jsme diskutovali o nových vlastních strojích. E, vlastně to e, byl jednostra, bylo jednostranné jednání i když eh, eh, jsme tam měli tedy eh, před sebou radu i komisi, hm, a to se nám také podařilo zajistit, že tam vždycky je pan komisař, ale tam jsme jim v zásadě řekli, že za prvé pro parlament politická dohoda o nových vlastních zdrojích je nezbytný předpoklad pro to, abychom se globálně mohli eh, dohodnout na finančních výhledech. Eh, eh, takže pokud se nedohodneme na reformě vlastních zdrojů, tak nebudeme souhlasit s výdaji. A mm, druhý signál, ne, my jsme jim dali tři signály. Druhý, to v podstatě je to, o čem jsme jednali minulý týden ve výboru KOBU na základě návrhu zpravodajů máme za to, že návrhy, které předkládá Evropská komise, to je dobrý výchozí bod. To neznamená, že stoprocentně s těmito návrhy souhlasíme, to neznamená, že si nevyhrazujeme možnost předkládat případně jiné návrhy, ale máme za to, že to je dobrý základ, eh, eh, eh, na kterém lze začít jednat a uvidíme potom postupně, zdali případně bychom neměli tu diskuzi nějak rozšířit. Ale je to dobrý základ podle nás. Také jsem i zdůrazňoval skutečnost, že od prvního dne, pokud jde o vlastní zdroje, tak parlament zde vždy se držel stejné premisy, a to je neměnit stávající smlouvy. To znamená, nežádejme nové kompetence, to nechceme. My chceme, aby se aplikovala smlouva, která stanovuje možnost vytvořit vlastní zdroje na základě jednomyslného rozhodnutí rady po vyjádření parlamentu a jakmile se vytvoří tyto vlastní zdroje, tak potom eh, jejich provádění to eh, bude prostřednictvím spolurozhodování, to znamená, že parlament se zapojí do tohoto rozhodování a ne, že jenom se vyjádří nějakým stanoviskem. Ne. Ale zde teď parlament nechce měnit smlouvu. To je třeba si připomenout, poněvadž tady člověk slýchává, tady v Bruselu a jinde, eh, že bychom měli mít nové smlouvy nebo změněné smlouvy. Ne. My si myslíme, že je třeba ukázat právě v této oblasti. Chceme Eh, být právně co nejvíce skromní a precizní. Pokud jde o cíl, tak tam jsme ambiciozní, a pokud jde o právní cesty, prostředky, tak zde ne. Zde chceme využít to, co máme ve smlouvě. A bez toho, aniž bychom spochybňovali ustanovení, která formálně nejsou zakotvena ve smlouvě, ale mají stejnou právní sílu, jako je ten horní limit pro vlastní zdroje. To je jasné. a ptám se, zdali zpravodaj chce něco doplnit. Jean-Luc ne. Anne? Anne chce? Ano, prosím, Anne. Um, øh, det, det man kan, kan tilføje er jo så, at je, ano, co by se k tomu ještě dalo dodat, je toto. Dánské předsednictví informovalo také o tom, jakým způsobem chtějí pokračovat v diskuzích. A to v příštím roce by, měla být, eh, by měly být eh, eh, bylo mělo být šest zasedání a pak by se měli určitě dohodnout v zásadních bodech na červnu během zasedání Evropské rady by měl být předložen balíček zásadních stanovisk, čili žádné rozhodnutí, ale návrh s tím, že pak by se s tím dalo v červnu eh, souhlasit. Eh, pan van der Rompuy by pak na úrovni šéfů eh, vlád a států skutečně mohl předložit skutečná čísla pro finanční výhled a mohla by se pak dosáhnout schody. Řekla se, že se chce postupovat jaksi paralelně, dvoukolejně diskutovat o té legislativě, která je základem, to znamená reforma zemědělské politiky, eh, programy, strukturální fondy. Čili všechny tyto legislativní texty by se projednávaly eh, v radě paralelně. Paralelně to znamená s diskuzí o finančním výhledu. Ehm, eh, diskuze týkající se víceletého finančního plánu nebyly úplně odpoutány od toho, co je základem pro ten rámcový finanční plán. Aby některé země neřekly, tolik a tolik chceme platit, ale ne víc. Nejbrž, aby současně se zjistilo, co bude Evropská unie financovat. Máte k tomu předložený pracovní dokument. Je to pracovní dokument pana Dehane a můj. V tom je obsaženo to, co předložila k tomuto tématu komise. To znamená, co se týče vlastních zdrojů a tam je velice pěkné schéma. Ukazuje různé návrhy, návrhy týkající se nového rozhodnutí o vlastních zdrojů Evropské unie, potom návrh o e, částkách e, DPH a pak e, daň z finančních transakcí. Na základě tohoto názorného schématu si můžete udělat lepší přehled o tom, jak to vypadá. Je to pracovní dokument číslo jedna. Salvador. Takovýmto způsobem je možné si rychle udělat přehled. Takže musíme jenom stručně popsat ty návrhy, které jsou předloženy. A Výchozím bodem zpravodaje je, že toto jsou návrhy, s nimiž budeme dále pracovat. Samozřejmě si vyhrazujeme, že se případně předloží ještě něco jiného. To je je to ale návrh DPH a e, daně z finančních transakcí, které představují základ pro nové vlastní zdroje. To znamená e, daň z finančních e, transakcí, návrh k DFT, je v gesci výboru kdy se vedla, se, vedla se o tom diskuze v Ecofinu, eh, došlo k první diskuzi o DFT, a, ale přesně se neřeklo nic. Ale v tomto výboru jde o harmonizaci eh, daně z transakcí a my říkáme, zda tato daň z finančních transakcí přichází v úvahu jako vlastní zdroj. Jde o několik takových zásad, které nám umožňují podívat se na to, zda je to spravedlivě rozdělené zdanění, zda je to určitým způsobem stabilní zdroj daní, a nebo jsou nějaké jiné možnosti, ke zjištění, zda je to opravdu vhodný zdroj vlastních příjmů. Eh, nakolik je to udržitelné a jakým způsobem je to možné spravovat. Čili to je to, co jsme řekli radě. A jak řekl již pan předseda, eh, Dozvěděli jsme se něco víc od rady, ale je to úplně první fáze vyjednávání v radě o možnostech vlastních zdrojů. Ale je to jakýsi první krok, abychom se podívali na to, jakým způsobem můžeme utvářet naši práci zde v tomto výboru. Děkuji. Děkuji. Pan Artong požádal slovo. Voorzitter, ehm, Ano, pane předsedo, děkuji. Eh, Dánové a Kypsané jsou velice stateční lidé, ale v příštím roce bych nechtěl být v jejich kůži, eh, protože právě se začíná jednat o víceletém finančním ráci. Měla eh, by dojít k velké revizi ITRE a tento bod vyžaduje jednomyslnost v radě. Přednedávnem jsem se ptal v komisi a e, v radě a obě strany mě řekly, že je každopádně nutná jednomyslnost pro vlastní zdroje. Takže si kladu otázku, zda eh, máme zde správný časový rámec. Především při zohlednění skutečnosti, že Nizozemsko bylo vždy proti evropské vlastní zdroje. Eh, chtěla jsem upozornit na to, že to platí nepouze pro kabinet, ale pro socialistickou pozici. Celkově jsme proti evropským vlastním zdrojům. Děkuji, milí kolegové. tím problémem je třeba se zabývat dnes, poněvadž eh, naše vyjednávací eh, komise, tedy parlamentní komise, musí skládat účty našemu výboru. A takže jako jsme to už udělali dvakrát v minulosti a tak, jak to uděláme i my příští rok, Aniance nám řekla, eh, tak za dánského předsednictví, tak to uděláme stejně jako dnes v této fázi v rámci rady jsou určité rozdílné názory, což je normální při vyjednávání. To je zcela normální při každém vyjednávání. Vždy na začátku někteří říkají, že jsou proti tomu či onomu řešení. O co však jde, že nikdo nespochybňuje ten samotný fakt vyjednávání. Kdyby to eh, spochybnil nějaký členský stát, tak by to hned muselo skončit. Připomínám, že teď vzhledem k obecnému kontextu není v zájmu žádného státu blokovat samotné zahájení vyjednávání o budoucnosti Unie. A takže ta jednání proběhla. Samozřejmě eh, dnes Rada ministrů GAERK, eh, ta především se zaměřuje na přípravu samitu na konci týdne, takže Eh, diskuze o vlastních zdrojích asi byla mezi ministry velice krátká. Jak řekla Ann, je pravdou, že skutečná jednání budou moci eh, začít až za dánského předsednictví. A kdy to skončí, to nevíme. Až do kdy to nevíme. Harmonogram, se kterým teď v této fázi pracujeme, je, že v červnu příštího roku dánské předsednictví předloží materiál, ve kterém eh, bude eh, schrnovat různé názory různých subjektů a tedy v radě eh, názory rady a parlamentu a potom rada posoudí na tom základě, zdali se bude pracovat na úrovni ministrů pro evropské záležitosti a nebo zdali hned se to předloží Evropské radě. A tady potom máme problém, nad kterým je třeba se zamyslet a na to se je třeba připravit. A to, jak budeme pokračovat my v naší diskuzi. Jakmile se ta problematika eh, předloží Evropské radě rovnou. Zatím ale v té fázi nejsme. Děkuji zpravodajům, že připravili, připravili ten eh, pracovní dokument, o který požádalo několik politických skupin. Je třeba mít jasno, jaké jsou názory různých účastníků a jaké jsou důsledky, praktické důsledky návrhů komise. Doplňuji, asi si pamatujete, že konference předsedů rozhodla, že se vytvoří takzvaná kontaktní skupina, která se má pravidelně scházet a hodnotit stav vyjednávání a to e, pod osobním vedením předsedy parlamentu. Byl jsem informován o tom, že pan předseda Buzek plánuje e, uspořádat první zasedání kontaktní skupiny ještě za svého předsednictví, a to příští týden ve Štrasburku, možná v úterý, tedy 13. v úterý v 15 hodin. Upřesním, až to budu vědět. je třeba, abychom s eh, předsedou Buskem a jeho nástupcem především, abychom se podívali, jak má vypadat konečné složení a eh, pracovní náplň této kontaktní skupiny. Pokud nejsou další otázky, tak můžeme uzavřít body 4, 5 a 6. A zde vítám pana generálního tajemníka Klause Veleho, který právě přišel Děkuji, že přišel. On už minule eh, byl k dispozici, ale my jsme neměli dostatek čas, protože jsme zde měli slyšení s Vidalem Kvadrasem, s naším místopředsedou a teď naše zpravodajka Monika Holtmajer. Vidím, že tady není, nevidím ji. Je tady někdo, kdo by a dorazí? Já bych velice nerad začal s tímto bodem, než Monika dorazí. Údajně je před dveřmi, no, se bojí, ne. A prosím, je tady, už jde. Monika vchází se svými papíry, se svými spisy. Dobře. Takže Moniko, v klidu se usaď a já to říkám mm, na adresu pana generálního tajemníka. Během minulé schůze jsme si vyměnili názory o e, návrhu, e, který e, přijalo předsednictvo parlamentu. Jde o pořízení dvou budov, a to budova Montoya v Bruselu a potom budova ve Štrasburku. Nedávno jsme se dozvěděli, že zde se plánuje ještě další Eh, nákup, o kterém hovoří jedná předsednictvo a možná, že by bylo užitečné zde teď eh, získat konkrétnější informace o budově Montoje a budově ve Štrasburku a také by bylo dobré slyšet více o tom, eh, za jakých podmínek se plánuje pořízení budovy Trebel a uvidíme, proč, proč je to v našem zájmu to nás zajímá vědět a jak má vypadat postup i u, té, toho, u toho třetího plánu. A možná dám spro, slovo zpravodajce, aby mohla položit otázky. Prosím, pane generální tajemníku. Monika. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, měla jsem dnes problém na dálnici, protože Původně jsem plánovala, že dorazím mnohem dříve, abych si mohla s některými kolegy v klidu promluvit, ale bohužel jsem se dostala do nehody, zmeškala jsem letadlo. Ale teď jsem naštěstí tady a pokusím se vše, co eh, nejstručněji schrnout, nebo co nejpřesněji. Budova B ve Štrasburku. Tato budova je ve bezprostřední blízkosti Evropského parlamentu Vlastníkem je Rada Evropy a výhodou této budovy je, že umístění je pro nás na optimálním místě. Problémy ve Štrasburku jsou nám známé, je zde velmi málo prostoru, jednak pokud jde eh, o kanceláře pro asistenty a také pokud jde o ty prostory, kde si chceme čas od času s někým v klidu promluvit, protože poslanec samozřejmě někdy chce vést jednání se čtyřmi nebo pěti lidmi a potom eh, zůstává pouze poslanecký bar nebo několik eh, různých eh, zákoutí, ale nalézt místnost pro klidný rozhovor, to je téměř nemožné jsme stísněni v kancelářích a někteří z těch, kteří nás navštěvují, jsou potom překvapeni, jak naše kanceláře eh, vypadají. Budova byla postavena v roce 1955, eh, eh, od roku 2007 už se nepoužívá a protože je to Rada Evropy, která je vlastníkem, tak ta jednání vedla poměrně rozumně s ohledem na to, kolik eh, zde bude prostoru. 2777 eh, metrů čtverečních, to bychom byli rádi, kdybychom v Bruselu za něco obdobného zaplatili pouze 10,6 milionů. U budovy Montvaje a dalších budeme platit úplně jiná čísla. Navíc pozemek ve Štrasburku eh, patří Francii nebo za 10 tisíc franků byl ten pozemek, který městem Štrasburg poskytnut k dispozici, což je senželční cena za tento obrovský pozemek který jsme eh, získali tímto způsobem. Ovšem nevýhoda je, že pokud to někdy budeme vracet, tak to budeme muset vracet za tuto hodnotu. Eh, hodnota budovy, aby se samozřejmě vypočítala samostatně. Více se nás eh, dotýkají renovační náklady 9,2 milionů euro a odhadovaná údržba, spotřeba energie a bezpečnostní opatření by činila asi 460 tisíc euro ročně. Je tady asbest a odstranění asbestu, to bude také součást renovace. Výběrové řízení nebylo vypsáno, protože toto je už e, evropská budova a, a e, nejsou tady žádné konkurenční budovy v této oblasti. Jediná věc, která mě tady trošku vadí, ta budova je sama o sobě na to, jaká je možná trochu dražší, ale to jde možná pouze o 100 nebo o 200 tisíc euro, o kterých bychom mohli diskutovat, ale celkově je to velice výhodné. Jediná věc, která mi tady vadí, a to stejné platí i pro Montuaje, a to bych tady chtěla říci naprosto zřetelně, že budova a tady máme smluvní záležitosti hotové od září a bylo by potřeba, aby nám ty věci dali k dispozici dříve a ne pouze tři dny předem. Někdy v říjnu jsme se tím eh, mohli zabývat, eh, kdybychom to tady dostali v říjnu a potom bychom to mohli schválit a eh, nemuselo by to být posouváno ta diskuze na konec tohoto roku. To je nepříjemné. Nyní tedy k budově Montoye. Tady už těch problémů bude více, abych byla upřímná. V zásadě považuji za nepřijatelné, jaké jsou tady vyjednávací strategie. Vyjednávací strategie Evropského parlamentu to je jedna velká katastrofa. Chci to říct naprosto nahlas a naprosto zřetelně. Doufám, že tento výbor se mnou bude souhlasit. Považuji za nešťastné, že s jedním jediným vlastníkem zacházíme tak, že on si může být jist, že jediným zůstane. Vše, co se eh, týkalo nájmu a ty další věci, tak já si myslím, že je velice nevhodné, nešikovné, když eh, ten, kdo nám to pronajímá a nachází se velmi eh, přes ty průměrné výše, tak potom bychom měli vyhledat další dva nebo tři další, které tady existují, například AXA, jenom proto, abychom tady měli silnější vyjednávací pozici. Ovšem situace je taková, jaká je. Je to budova, která byla postavena v roce 1990, celková plocha je 5700 eh, metrů čtverečních a 3700 ehm, je, eh, metrů čtverečních je plocha kanceláří. Nájemní cena byla 250 euro na metr čtvereční. Tady z toho vycházíme. Dřívější eh, cena, ta původní, byla naprosto převýšená takže my jsme už eh, na nich zapracovali a eh, je to dobré, že už v tuto chvíli ta nájemní cena byla snížena. Ta nižší cena je ovšem mnohem, nebo je stále vyšší než pro nájmy nových budov v okolí. Eh, ty totiž nečiní 250, ale 240 na metr čtvereční, takže celkově i cena, kterou budeme platit, je veliká um, u DEVA 1 tady máme budovu Andeva 1, je se asbest a je tady i posudek k tomu, neproběhlo výběrové řízení a my takovou budovu chceme koupit. Abych tady eh, řekla něco na obhajobu zprávy. Já chápu tu strategii, která zatím je tedy nakupovat budovy co nejblíže Evropského parlamentu, tak aby ti, kteří eh, ze zprávy musí neustále spolupracovat s parlamentem, nemusí ztrácet čas, nemusí platit za hromadnou dopravu a tak dále. To je dobrá strategie. Přesto by bylo smysluplné, eh, kdybychom se snažili nalézt alternativy a nevsázet všechno na jednu kartu, protože eh, ti prodávající to potom samozřejmě vědí a využívají. Kdybychom ovšem nyní chtěli vše začít znova kvůli milionu nebo pětistům tisícům, které zaplatíme nad rámec, a já si samozřejmě uvědomuji, že ta částka, kterou přeplatíme pro daňové poplatníky, není malá. Jsem k tomu tedy kritická, ale přesto si myslím, že je důležité, když budeme si pronajímat tady nějakou budovu eh, poblíž a 31.12. nám vyprší smlouva, Kdybychom rozhodli něco jiného, tak bychom potom museli poslat zaměstnance na nucenou dovolenou. Ono by to samozřejmě šlo a já nemám nic proti, pokud si to výbor bude přát, tak já jsem pro každý takový krok. Uh, ale napadá mě i ta kritika, že u eh, té nájemní smlouvy, kterou jsme měli uzavřít, jsme navíc ještě měli zaplatit za renovaci. Náklady, eh, které by činily minimálně 1,2 milionů eh, euro a když bychom to vše provedli, tak by ta částka bez pochyby ještě vzrostla a to by znamenalo, že nájemní cena ta přesahuje 260, pokud ne 270 euro na metr čtvereční. Když to řeknu stručně, tak ta budova je opravdu neuvěřitelně drahá, ale strategicky výhodná a něco takového eh, bychom eh, si neměli nechat eh, ujít, nebo nenechám si říkat, že to je dobrá cena, tržní cena, tak to není. Ale kdybychom si tu, cen, tu budovu nechali ujít, tak bychom měli větší problémy, než když ji koupíme. Přesto, že to bude stát o ten milion navíc, tak to podle mého názoru je výhodnější. Je to strategicky optimální poloha, přinese nám to různé výhody, že nebudeme muset cestovat a tak dále. A až se budeme bavit o budově Trebel, tak tato strategie budov povede k tomu, že uzavřeme případy většiny budov, které jsme uzavřít chtěli. Nejprve bych chtěla uzavřít tyto dva projekty a podiskutovat o tom, než se pustíme do o, diskuze o Trébel, pokud s tím souhlasíte. K Montoje e, chci říci, že principiálně jsem pro, ovšem intenzivně tedy kritizuji postup, vyjednávací strategii, ta byla podle mého názoru naprosto pomílená a přála bych si, abychom do této dolo, do, dohody dali doložku o asbestu, protože by se mohlo stát, že potom v budově pokud se tam objeví mnoho azbestu, bychom za to museli ještě platit, eh, za to odstraňování. A stačí už eh, ty ztráty, eh, které jsme díky té špatné strategii udělali do tohoto okamžiku. Někdy si člověk jakožto zpravodaj o budovách cítí jako člověk, který se snaží prokousat nejrůznějšími eh, puclemi, dát to všechno dohromady, složit si ten složitý obrázek a já bych si zkrátka v budoucnosti přála, aby nám nejprve neposlali nějaké budovy, které potom za pár dní jsou jaksi tiše vymazány s počítačem a považuje se to za eh, oficiální eh, změnu. A pokud se něco takového bude plánovat, pokud budou potřeba stavební práce, práce, tak by bylo lepší, aby to bylo s dostatečným časovým odstupem. Poslanci eh, také nejsou natolik hloupí, abychom nebyli schopni přijímat racionální rozhodnutí. Merci beaucoup. Děkuji, paní zpravodajko, pane generální tajemníku. Ja, herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Myslím si, že to dává smysl, když eh, hovoříme totiž o více budovách, tak abychom to zapojili do naší střednědobé strategie s budovami. Prezidium se rozhodlo a plénum to vysloveně přivítalo, že bychom měli mít střednědobou strategii ohledně budov. Bylo to schváleno v březnu 2010 a v rámci této střednědobé strategie jsou v podstatě potřeby eh, parlamentu eh, podrobně definovány. Nejdříve principy, to znamená koupě, eh, předčasné splacení a bezprostřední zeměpisná poloha k ostatním budovám, protože se opět nechceme najít v ta, nalézt v takové situaci, v jaké se nachází komise, že potom má své budovy roz rozprostřeny, tak říkajíc, po celém městě. My bychom chtěli přesně identifikovat budovy, které středně době, středně době to je vlastně funkční období eh, prezidia 2 až 3 roky. Eh, nyní se dostáváme do konečné fáze této strategie, to znamená nyní musí padnout rozhodnutí realizace. V první řadě je to budova KAT v, Luxem, v Lucemburku. V Bruselu jsme definovali eh, v té střednědové strategii dodatečné prostory eh, pro administrativu a to bylo 26 až 30 eh, tisíc čtverečních metrů. To je také ta budova, která byla jmenovitě uvedom, uvedena Prevel. Další personál 10 až 12 tisíc, práce, eh, oprava a renovace, eh, to znamená eh, BAS, Skebojde není, budova není úplně nová. Budova Istman, druhá, druhé jezdské jesle a potom ještě další budova, kde se najímáme. Eh, to by mělo být také eh, u nás jako v parlamentu. To je Montoje 17, 70. Proč hovoříme o Montoje 70? Jde o to, že bychom to nechtěli najmout. Jsme totiž nájemci eh, v některých budovách a chtěli bychom být tam v budoucnu také vlastníky. Do té střednědobé strategie z března 2010 eh, spadá také jedna budova, eh, která by měla pokrýt potřeby ombudsmana. To znamená, ombudsman by do této budovy se přestěhoval a příslušné volné kapacity eh, by byly pak k dispozici parlamentu, zejména poslancům. Tato strategie spadá také do rozpočtové strategie 2012, Eh, nejenom rozpočtový výbor to přivítal, ale celkově se to shledalo s eh, pozitivním ohlasem a my to chceme nyní realizovat. To znamená, budovy, které případně eh, přicházejí v úvahu jako budovy, tak se zapadají do strategie 1. To znamená, prezidium, rozpočtový výbor a plénum to tak chtějí. Nyní, co se týče třech jednotlivých budov. Eh, budova Montoje 70. Tato budova je budovou, kterou používáme již několik let. To znamená, naši eh, pracovníci, zejména generální ředitelství IMLO, eh, potom byly vyžádány různé odborné posudky k této budově a to, co řekla paní zpravodajka o této budově, je správné. A co se týče ceny, tak to je v takové té vyšší částce. Myslím si, že to nemůžeme popřít. Ovšem existují některé důvody, které přesto dali podnět k tomu, že prezidium je pro získání této budovy. Nejdříve pro nás Budova, která je přímo u zadní části parlamentu, je výhodnější než budova, která je od hlavní budovy vzdálená 500 metrů nebo kilometr. Čili i nadále se toho chceme držet. To znamená, že ty budovy buď jsou navzájem propojeny, nebo se dají propojit, anebo, co by bylo ideální, že by se dalo přejít pouze přes ulici. Čili toto je kritérium, co tato budova Montoje 70 splňuje. E, tato budova má kromě toho velkou zahradu a Případně by to mohlo být zajímavé v rámci jiných projektů. Aniž bych teď chtěl říkat příliš mnoho k této věci, tak je to například prvek pro identifikaci místa pro dětské jesle. Neříkám, že by to tak mělo být, ale je to jeden z prvků, který chceme zohlednit. Má to nadprůměrný počet eh, parkovacích míst 55 eh, a zde eh, také máme problémy najít dostatečných počet parkovacích míst. Kromě toho je také pravdou, že v bezprostřední blízkosti parlamentu je relativně málo budov, které jsou ještě na prodej. To znamená, málo možností v bezprostřední blízkosti ke koupi. Jde o to, že vlastníci delší dobu nebyli ochotni eh, prodávat. Nyní se to všem podařilo. A vlastník má relativně silnou pozici pro vyjednávání. Tuto budovu získáme bez eh, finančních prostředků navíc, které bychom museli požadovat a bude to z přebytků, které budou k dispozici koncem roku 2011. Zapadá to do naší střednědobé strategie týkající se budov, to znamená od nájmu směrem ke koupi. Tím pádem chceme také snížit zatížení, eh, co se týče na placení nájmu. Eh, Eh, alokacion Familiar Belgien eh, to je budova, která by ze střednědobého hlediska mohla být pro nás také perspektivní. Je bezprostředním sousedství a belgická vláda nyní rozhodla, že Allocation Regional bude, eh, že z toho zbaví. To znamená, tato budova by byla pro nás také zajímavé. Ještě co se týče asbestové doložky, eh, jak se o tom zmínila zpravodajka, tak to určitě bude zahrnuto do smlouvy také. Co se týče Batimon B, eh, k tomu zpravodajka již podrobně dala informace a jak bylo řečeno, cílem této budovy je, že tam budou především umístěny eh, kanceláře ombudsmana. Jeho prostory by pak byly volné pro poslance. Jaká koncepce pak bude skutečně prosazena a zrealizována, to se musí ještě rozhodnout. Ovšem eh, doufáme, že v hlavní budově se tím zlepší situace pro poslance a jejich asistenty. Ještě několik eh, slov k budově Trebel. Také již o tom padla zmínka. Prezidium minulou středu rozhodlo, že chce získat budovu Trebel. Zapadá to do perspektivy naší střednědobré strategie. Jsou to, je to celkem 30 tisíc čtverečních metrů. Je to výsledkem intenzivního průzkumu trhu, ale také výsledek rozhovorů s případnými nabiziteli takových prostor a nabízí to celou řadu výhod. Můžete eh, to rozpoznat také již podle situačního plánku. Eh, je to na konci Solidarność Esplanat a je to jenom 50 metrů přes ulici. Je to nová budova, která ještě musí být dokončena bude k dispozici až v roce 2017. Je tam celkem 30 tisíc čtverečních metrů. Z hlediska certifikace to splňuje nejvyšší ekologické požadavky a cena za čtvereční metr je zhruba něco přes 4 tisíce eur a to odpovídá tržní situaci. Dále se nacházíme ve zvláštní situaci v tom smyslu, že belgický stát nám nedávno dal k dispozici 86 milionů eur, které se mají využít pouze pro oblast budov. To znamená, těch 86 milionů eur eh, musí být eh, využity nějakým způsobem pro budovy. Víc jak polovina téměř dvě třetiny této částky mohou být použity pro financování budovy Trebel. Když k tomu vezmeme ještě dalších 50 milionů, které máme k dispozici eh, z přebytku z roku 2011, tak eh, bychom měli už 100 milionů financované a zbývalo by ještě 24 milionů eh, které by měly být k dispozici v roce 2017 a později, čili je to relativně nízká částka. A tím by bylo také definitivně rozhodnuto, e, co se stane s těmi 86 miliony, které byly poskytnuty od belgického státu. Byla by to smysluplná investice. Přesto bychom byli schopni značnou částku také vrátit členským státům ke konci roku. Tento projekt má také výhodu v tom, že my sami nejsme stavitelem, ale získáváme tuto budovu s e, zárukou pevné ceny. A samozřejmě jsou zde příslušné záruky a příslušné ručení. To je pro nás velice důležité. Doufám, že jsem vám dal přehled e, o těch těchto třech projektech a co je pro mě důležité, je to, že tyto tři projekty nejsou improvizací. Je to výsledek plánovacího procesu po dobu dvou let. Eh, je to politické rozhodnutí, které učinilo nejenom prezidium, ale také jsme získali podporu pro tuto střednědobou strategii eh, v rozpočtovém výboru. Eh, jsme už tak nějak v té eh, cílové linii a nyní se nacházíme na konci rozpočtového roku, na konci období pro eh, střednědobé plánování strategie. A to jsou záležitosti, které rozhodly o tom, že jednáme tak, jak jednáme. Eh, s tím, že jsme požádali právě rozpočtový výbor o stanovisko. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. Mám zde několik dotazů. Jako první je pan Eglund. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat Monice za vynikající práci. Je to dost odborné a ekonomické téma a i ve finále dost politické. Takže chci i poděkovat panu generálnímu tajemníkovi, že přišel. Je to vždycky užitečné pro naše rozhodování. Je evidentní, že eh, eh, hovoříme o tom, že podobné věci lze dělat vždy lépe. A to eh, asi jsme měli bývali o tom jednat daleko dříve. Pan generální tajemník řekl, že zde jsou dobré důvody, proč je to tak načasováno, ale já chápu frustrace paní zpravodajky ohledně toho, jak se k tomuto přistupuje. A potom není příjemné dostat se do situace rychlého rozhodování. Takže já apeluji na pana generálního tajemníka, aby ty naše frustrace zohlednil při příštích podobných rozhodnutích. Obecně je třeba si uvědomit, že eh, v Evropě většina států se snaží spořit a proto je třeba pečlivě zvážit, zdali je vhodné investovat peníze daňových poplatníků do nových budov a tak dále. A zároveň s tím, že eh, všichni, kteří zde pracují, tak musí mít eh, dobré podmínky na pracoviště. Eh, eh, řešení týkající se budovy Montoye asi v této fázi je to nejlepší, když jsme ho dostali na stůl dost pozdě, takže to lze podpořit. Další ta nová budova zde v Bruselu, to je předčasné to nějak posuzovat. Já chápu důvody zde zmíněné, ale asi nikdo neočekává, že jasně se k tomu vyjádříme. Pokud jde o e, budovu ve Štrasburku, naše frakce o tom diskutovala již několikrát a určitě i ostatní frakce také o tom mluvili. My máme jasno a to, že nepodporujeme ve Štrasburku žádné nové budovy, protože většina našich poslanců si myslí, že z dlouhodobého pohledu bychom měli uh, se rozhodnout již nepracovat ve Štrasburku, nejezdit do Štrasburku, proto není dobré rozhodnutí tam pořizovat budovy, když zatím jsou dobré důvody. A takže proto si myslíme, že bychom neměli mít nové prostory ve Štrasburku. To je jasná linie naší frakce, kterou jsem se chtěl vyjádřit. Pan předseda, děkuji. Vladimír Maňka. Děkuji. pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že tady máme mezi sebou pana generálního tajemníka. Určitě si pamatujete, že když jsme se poprvé setkali, tak jsme si stěžovali, že dostáváme podklady pozdě, na to bychom mohli jednat, i když děláme různé finančné přesuny hlavně, často to bylo s předstihem jeden, dva dny. I pan generální tajemník řekl, kdyby měl hm, na stole eh, podklady méně než dva týdny, tak by o tom ani nejednal. A tady to není vaše vina, pane tajemníku, ale my jsme dostali podklady, no, dnes jsem dostal kolem oběda 20 souborů o tomto a je potom těžké se k tomu nějak vyjadřovat kvalifikovaným způsobem. My jsme se dohodli a přijeli jsme na to usnesení, že my jako rozpočtový orgán my bychom měli dostávat předběžné informace od samého počátku, kdy vznikne nějaký projekt, který má velký finanční dopad. A to by nám umožnilo zaujmout nějaké kvalifikované stanovisko již v přípravné fázi. Dnes velmi často, když jednáme o různých věcech, tak jak řekla paní zpravodajka, je to jediná alternativa. A vy dobře víte, že když nemáme jinou alternativu, tak nemáme ani prostor pro efektivní jednání a nemůžeme efektivně vyjednat ani dobrou cenu, ani nájmu, pro nájmu, ani koupě. Když chápu, že některé koupě jsou omezené, tam asi není velký výběr. Parlament, jiné instituce pravidelně využívají tedy eh, eh, eh, výběrová řízení, ale často se výběrovým řízením vyhýbáme. Často spíše vybíráme na základě průzkumu trhu a a víme, že to by se mělo používat pouze omezeně. Přitom komise vyžaduje od členských států dodržovat principy veřejných zakázek a proto i evropské instituce by se měly řídit podobnými pravidly. Když ještě přistoupíme na fakt, že často sám vlastník si zrekonstruuje svoji vlastní budovu, to je další neefektivnost. To znamená, my nemůžeme ani si vybrat dodavatele prací proto já dnes nemám problém s budovou je Mohu ji dnes podpořit, i když eh, tady jsou určité nedostatky, ale asi je to nejlepší řešení. Ale pokud je o ty ostatní investice, tak eh, dnes nemáme k dispozici komplexní přehled a my musíme mít komplexní pohled a poté se můžeme až vyjádřit. Často jde o budovy s jediným majitelem a vlastně my ani nemůžeme diskutovat o vhodných podmínkách. Kolegové, kolegyně, pamatujte si, když jsme mluvili o sedmiletém finančním výhledu, tak jsme mluvili o tom, že v dalším období bychom měli snížit administrativu o 5 To znamená, že bychom měli eh, snížit administrativní náklady. A když se podíváme zpět do roku 2005, tak zjistíme, že v roce 2005 jsme zažili největší rozmach po rozšíření EU a tehdy výdaje celkové na budovy byly 8 eh, z okruhu 5. A když se podíváme na rok 2011, tak ty výdaje jsou více než 10 z okruhu 5. To ukazuje, že sumy rostou v této oblasti, i když hlavní investice proběhly již v průběhu minulého desetiletí. A pro tyto důvody je třeba abychom dostali další analýzy, podklady, abychom mohli kvalifikovaně se vyjádřit. Ano, to je ten nejlepší způsob. Děkuji. Děkuji, pan Hartong. Slag van eh, Monika Holmeijer. Děkuji. Vítám zprávu paní Holmeier a také vítám to, co řekl kolega Haglund. Nejprve na téma Montovaje. Tato budova samozřejmě v sobě obsahuje mnoho asbestu a k tomu je potřeba přihlédnout. Dále si musíme položit otázku také k ceně budovy 6 nebo 7 milionů. Tady k tomu vyvstává mnoho otazníků. Důležité je také pro parlament, kde bude budoucí sídlo, protože pokud nezůstaneme ve Štrasburku, tak bychom tady neměli investovat. 14 milionů bychom měli eh, získat eh, snížením cestovného a nebo diet. To je velice zajímavé, to znamená, že je zde možné ušetřit opravdu mnoho peněz. Mně to připadá dosti eh, pozoruhodné, že náhle se tady objeví 15 milionů euro. Je vidět, že se tady opravdu uspořit dá a to významné částky. Děkuji. Další řečník. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat Monice Holmajer, která odvádí velmi dobrou práci a byla velice otevřená ostatním eh, politickým eh, skupinám u mnoha příležitostí. Mohli jsme eh, diskutovat o tom, jakým způsobem postupovat a bylo to vše velice pozitivní. Také tady mám podobné otazníky, jako tady zmínil pan Maňka a kolega Haklun k těm jednotlivým projektům. A pokusil bych se vysvětlit, e, proč, a nebudu úplně opakovat to, co už tady zaznělo. Nejprve to, ten odhadovaný prostor, který potřebujeme, nebo hodnocení v roce 2009 eh, jsme měli eh, určitý posudek, který hovořil o 40 až 46 tisících metrů čtverečních. V roce 2010 to bylo trochu méně a pokud vím, tak Evropský eh, parlament tady zadal určitý průzkum, kde jsme chtěli vyhledat prostor až do 42 tisíců metrů čtverečních, takže to bylo trochu menší. A mě by zajímalo, Možná, že mi něco ušlo, ale neviděl jsem eh, někde aktualizaci toho hodnocení eh, v současnosti, protože ta rozhodnutí přijímáme nyní. Mě by zajímalo, jestli to máme písemně a jestli jsme to měli k dispozici předtím, než jsme začali s celým tím postupem k těm budovám. A já bych se nechtěl vyjádřit jenom k Bruselu, ale i ke Štrasburku. Mě by zajímalo, jaký typ eh, prostoru vlastně potřebujeme. Chtěl bych připomenout, že v našem usnesení tam máme jasné prohlášení nebo jasný postoj, že střednědobá, dlouhodobá strategie k budovám je důležitá a máme ji, ale musíme také přihlížet k principům dobrého řízení, musíme hodnotit nejrůznější alternativy a možnosti financování. Uh, Eh, také možnosti financování. Byla tady možnost přebudovat ty prostory ve Štrasburku. Ehm, tedy byla tam i taková možnost, že by tam byly snad eh, i sprchy v kancelářích, ale mě by zajímalo eh, tedy, jak to bude tedy s tím naším sídlem, než se, a nevím, jestli máme dostatek informací, než rozhodneme o té budově B. Myslím si, že ne. Potom k té nejdůležitější otázce. Přijali jsme tady několikrát různá ustanovení v parlamentu v roce 2010, 2011 a potom je přijmeme ještě i v roce 2012. A jsou tady v podstatě tři věci, na které bych se chtěl zeptat pana generálního tajemníka. Pokud si myslíte, že ty návrhy, které nyní předkládáte, eh, myslíte si, že jsou eh, v souladu s našimi požadavky, eh, s našimi rezolucemi? Samozřejmě tady jsou potřebujeme ty posudky, ale různé alternativy eh, financování. A kde to je? Eh, například 86 milionů, eh, které jsme získali od belgické vlády, tak tady bych řekl, že potřebujeme uh, Eh, další informace o tom, jak vynakládat nebo jak se vynakládají prostředky na tyto věci a potřebujeme určitý seznam alternativních možností předtím, než se rozhodne. Zajímalo by mě, jestli máme nějakou alternativu k budově Trébel. Eh, v usnesení jsme také uvedli, že si myslíme, eh, že ta administrativa by měla mít politiku budov, kterou bude vytvářet společně s rozpočtovým výborem. Chceme být informováni a to pravidelně o veškerém novém vývoji Eh, pokud jde o eh, nákupy nebo budování budov, které mají velký dopad na rozpočet. A bylo řečeno, eh, že není, nebo tady není možné, abyste v takovém krátkodobém, krátkodobé lhůtě, tedy několik hodin před naším výborem, nám rozdali obrovské stohy textů musíte nám to dávat s dostatečným předstihem. Potom k tomu, co říkal Karl Haglund. Problém s budovou Treble. Pokud tomu rozumím dobře, tak eh, já to samozřejmě chápu, ale toto je nedílnou součástí návrhu, eh, že by tady měl být transfer v 15 milionů a abychom o ně nepřiš, nepřišli, tak musíme jednat ještě před Vánocemi nebo před koncem tohoto semestru a tento transfer eh, to, to je velice eh, důležité pro tu budovu Trébel. Souvisí to s nákupem budovy Trébel. Nemůžeme tyto dva kroky oddělit. A pokud eh, nebudeme postupovat rychle, tak přijdeme o tuto částku. Takže já bych navrhoval, abychom si dali alespoň další týden na tuto věc. Měli bychom mít eh, zvláštní zasedání příští týden, abychom získali více informací k této budově Trebel, protože pokud vím, tak eh, není možné tu věc pouze posunout, protože potom bychom přišli o, o těch 50 milionů. Eh, dobře, děkuji. Isabel Durand. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit jakožto členka rozpočtového výboru, ale také jako místo předsedkyně pracovní skupiny pro nemovitosti, která připravuje rozhodnutí pro předsednictvo, které se týkají nemovitostí, realit. Za prvé, eh, eh, za výbor KOBU říkám, že je třeba, abychom byli bdělí, to je naše funkce, ale zároveň chci upozornit na skutečnost, že zároveň prostřednictvím politických frakcí a administrativy parlamentu nemůžeme neustále požadovat nový a nový prostor, či prostory pro asistenty, pro stážisty, pro kanceláře a zároveň odmítat nebo e, těžko nést ten fakt, že musíme kupovat nové nemovitosti. Ono je to těžké i vzhledem k této době jít do nějakých dalších výdajů, ale zároveň musíme se chovat systematicky chceme zajistit nejenom komfort, ale eh, korektní prostor, vzhledem k tomu, že budeme mít dalších 18 poslanců a máme velké požadavky. A pokud je o Trebel, tak eh, zde Jde o to přesunout tam spíše administrativu a zde v této budově eh, koncentrovat politické funkce, to znamená poslance, asistenty, politické skupiny, tak, abychom lépe se koordinovali a zviditelnili. Paní Holmajer, máte pravdu a to platí asi zde pro všechny. Ano, je to taková skládačka, takový hlavolam. To teď jsme v situaci, kdy Naštěstí to není naše práce. Nemáme pod kontrolou eh, trh s realitami v této čtvrti a v Bruselu. Víte, že všude, ve všech hlavních městech eh, trh s nemovitostmi, to eh, jde mimo naše možnosti, našeho plánování, protože zde realitní agenti a vlastníci mají vlastní strategie a já to zde říkám i na adresu DG Inlo ta se snaží právě vyhnout se tomu, aby zde nedocházelo k nějakým kartelům mezi těmi, eh, kteří nabízí eh, eh, na trhu nemovitosti, aby nemohli tedy si nějak připravovat takové strategie, protože pro ně jako instituce nás se vidí za dojnou krávu. I když víme, že ano, existuje takový plán, prostor, které potřebujeme, naše pracovní skupina na tom hodně pracovala a na několik let tam plánujeme potřeby. A jak vy říkáte, říkáte, více méně jde o 30 tisíc metrů, které potřebujeme v nějaké přiměřené lhůtě. Vyjednávání. Samozřejmě ta nemohou probíhat mezi rozpočtovým výborem a vlastníkem. Tam je nějaký e, prostředník, tedy nějaký vyjednavač, nějaká e, tedy naše zpráva, která dostane vyjednavací mandát a e, Eh, mm, mm, eh, a teď jako pracovní skupina, tak musím říci, že ano, je třeba se snažit vyjednávat na úrovni eh, tržních cen a je třeba tedy umět vyjednávat velice dobře takticky a zajistit ty nejlepší nabídky. Pokud je o je to je pravda, tam jsme na té limitní horní ceně, ale bylo nám vysvětleno, do jaké míry je to důležitá lokalita, vzhledem, že to je tak blízko. Trebel, tady, i to platí pro Montoje, je pravda, musíme využít toho. Vy jste to řekl dobře. Já vím, že teď to není, jak říkal pan Ferm, dobré ukvapit eh, a jedna tak rychle ke konci roku. Je třeba mít na to více času, abychom to mohli zanalizovat, ale třeba to udělat do konci eh, roku, vzhledem k řadě důvodů, vzhledem k ramasáž, vzhledem k těm eh, vyčerpaným částkám, které je třeba vyčerpat. A vím, že ty studie různé již existují. Pokud jde o Štrasburg, zde já souhlasím s kolegy z Aldem, my nejsme pro to, abychom investovali ve Štrasburku, protože spíše nám se líbí ta logika, že sídlo má být v Bruselu. A teď tak humorně, víte, že Belgie má již ode dneška vládu a mm, že i regionalizovala ty eh, eh, rodinné dávky, ale eh, ještě ten zákon nebyl odhlasován, tak pozor, v Belgii je všechno možné dělám si legraci. Já si myslím, že ta budova eh, která určitě asi zůstane těm eh, eh, té sociální zprávě pro rodinné dávky, i když se to teď dostane do kompetence regionu, ale ještě Mluvila jsem o tom s kolegyní Holmajer. Také my jako rozpočtový výbor bychom měli požádat, abychom i věděli, jaká je strategie Evropské komise. Já vím, že DG Inlo eh, spolupracuje s nimi, abychom věděli, jaké jsou naše strategie, protože působíme ve stejné čtvrti. Ale my jako výbor KOBU několikrát jsme chtěli, abychom věděli, jaká je strategie, realitní strategie komise, jaké jsou jejich velké projekty, různé stěhování na Šumanovi, abychom věděli eh, to z pohledu nejenom nás, ale i ostatních, protože tady ty eh, eh, budovy se nachází tedy ve čtvrti, která má určitou svoji hodnotu a pokud chceme informovaně rozhodovat, tak musíme vědět, jaká je i strategie komise, protože oni působí ve stejné čtvrti jako my a to, co všechno komise udělá nebo neudělá, tedy zali si něco pronajme, koupí, přestěhuje se, odstěhuje se a tak dále, tak to má přímý či nepřímý dopad na realitní strategie parlamentu. Pan předseda, děkuji, děkuji paní místo předsedkyně, milí kolegové, děkuji za tato upřesnění, máte pravdu je třeba, abychom věnovali určitou dobu i analýze plánů komise bychom věděli, jaké jsou jejich plány v oblasti realit, aby to bylo v souladu s naší politikou. Salvador Garriga. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct, pokud chceme vystupovat systematicky v našem výboru KOBU, tak první věc, kterou bychom chtěli eh, vědět, pokud jde o investice, je to, aby to všechno mělo přidanou hodnotu a to chceme vždycky třeba pro jakoukoliv politiku, ať je to věda, výzkum, obrana, tak to by mělo platit i pro naši realitní politiku. Mm, to a proto to, co řekla paní Durán, myslím, je zcela v pořádku. My nemůžeme mít nějakou e, e, politiku nemovitostí e, za parlament, jinou politiku bude mít rada, jinou politiku bude mít komise a každý bude mít vlastní politiku. Ne, já si myslím, že my jakožto rozpočtový výbor bychom se měli snažit o nějakou společnou iniciativu v oblasti realit, která by platila pro všechny instituce, abychom společně trochu to plánovali tak, aby peníze daňových poplatníků eh, se efektivně eh, vynakládali. Další věc je, eh, jaký to má přímý dopad na kompetence našeho výboru, KOBu. Například víme, že v příštích letech ty administrativní rozpočty všech institucí se sníží, tedy výdaje na administrativu, eh, protože my máme určité programy, které hovoří o zmrazení, dokonce o snížení výdajů a eh, to platí pro rozpočty, provozní rozpočty všech tří institucí. Proto je třeba zajistit, abychom investovali do eh, budov způsobem, aby to byly udržitelné výdaje a aby to nebylo v rozporu s našimi eh, střednědobými plány a to snižovat výdaje institucí. V každém případě i já mám velkou důvěru v naši zpravodajku, kterou jsme si zvolili v ty předchozí zpravodaje, kteří měli takový globální pohled na realitní politiku. A zde Eh, jsme slyšeli takovou dost velkou stížnost ze strany eh, naší zpravodajky. Já doufám, že Klaus Welle nám transparentně bude vždycky dávat všechny nezbytné informace, ale také nám řekl, že e, to je závěr dvouletého e, procesu e, realitního plánování a já lituji, že to proběhlo tak rychle, ukvapeně, jak již řekli předřečníci, protože teď jsme dostali ty materiály na stůl, dejme tomu před osmi hodinami a i když všichni naši zpravodajové zodpovědné osoby mají velké technické znalosti, tak je to ale těžké pro nás, pro všechny to prostudovat. To je taková stížnost, kterou jsme již několikrát zde vznesli z výboru a to, že dostáváme informace na poslední chvíli. Také je jisté, a tady končím, že ty informace, které dostáváme, jsou zcela v souledu s rozpočty výboru KOBU v oblasti nemovitostí. O to jde ale ve finále všechna ta politická odpovědnost, zdali koupit nebo nekoupit nějakou budou, budovu, a to ale samozřejmě přísluší předsednictvu, to není kompetence k výboru KOBu. Ne, my jsme tady proto, abychom zajistili, že máme dostatečné finance, prostředky a že ty prostředky jsou v souladu se finančními výhledy a s ročním rozpočtem a že to proto je přijatelné. A já si myslím, že z tohoto pohledu role výboru rozpočtového je jasná, jednoduchá. Pokud jsou peníze, no tak dáme peníze, které eh, po nás chce předsednictvo. Samozřejmě je to, že je to předsednictvo, které nese politickou odpovědnost. Ten předsednictvo potom se bude zodpovídat, zdali je to adekvátní vzhledem k potřebám institucí, zdali to bude mít eh, ten či onen dopad na veřejné mínění. To nepřísluší ale našemu výboru my jenom naším úkolem je nalézt peníze a splnit pokyny, které dostaneme od předsednictva. To je můj názor. A politický konsensus závěrem. Já myslím, že to je atraktivní pro některé politické skupiny říkat, že chtějí nebo nechtějí budovu ve Štrasburku. Ale také si myslím, že lidé, kteří pracují ve výboru rozpočtovém, tedy KOBu, tak musí si uvědomovat, jaké jsou naše kompetence. A to je pouze prověřit, že existují finanční prostředky pro konkrétní investici do realit, ale zde my v našem výboru bychom neměli dělat politiku o tom, zda chceme jedno sídlo či dvě sídla. To ne. To přísluší jiným instancím. Proto, pane předsedo, pokud zde jsou některé politické skupiny, které v rozpočtovém výboru nejsou, ochotny hlasovat pro pořízení nějaké budovy, tedy budovy ve Štrasburku, tak já si myslím, že potom bychom měli eh, tedy my eh, jim říci, jaká je role politických eh, frakcí, eh, i když jste teď nebude existovat možná konsensus politických skupin. Pohledě budu ve Štrasburgu také třeba jim to připomenout, jak to je Direk Wogen. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co říkal Salvador, si myslím, že kompetence rozpočtového výboru jsou trochu širší. A aby se rychle vyjádřil k těm třem návrhům eh, k budově Montoje, tak eh, myslím si, že můžeme být eh, přes, můžu být přesvědčen schválit návrhy zpravodaje a generálního tajemníka. Ano, už jsou tam zaměstnanci, to místo a tak dále, ale jsem méně přesvědčen návrhem budovy ve Štrasburku. Nejsem si jistý, jestli bychom měli už utrácet nějaké peníze ve Štrasburku a i když bychom je tam chtěli utratit, tak nevím, jestli opravdu potřebujeme další prostor navíc pro poslance nebo jejich asistenty, protože návrh je eh, nejenom, eh, abychom změnili nebo dovybavili eh, kanceláře současných poslanců, ale abychom vytvořili i nové prostory, eh, kde by mohli eh, tady to dále využívat poslanci a tak dále. A já si nejsem opravdu jistý, jestli opravdu potřebujeme takové prostory navíc pro poslance ve Štrasburku, takže bych k tomu chtěl mít více informací předtím, než s takovým návrhem budu souhlasit. Pokud jde o budovu Treble, eh, tak opět mám určité, určité znepokojení, ehm, tedy jestli souhlasit s těmi 15 miliony, tak eh, tady potřebujeme eh, o tom hovořit. Eh, je důležité, aby z toho potom nebylo na jedno 25 milionů. A pokud jde o načasování, tak se zdá, že prostor na kanceláře, ehm, to už se tady žádalo dřív, své do roku, tedy, že aby to bylo do roku 2017, ale uh, další věci tady máme už na rok 2013. Takže mě by zajímalo, jestli k tomu budeme muset potřebovat ještě vypracovat další návrh, budeme muset vydat další peníze, aspoň přechodně na nějakou další budovu, takže tak jsou dále ještě otevřené otázky a, a uh, my budeme potřebovat to, co říkal Goran Ferm, to znamená alespoň ještě další týden, abychom to proskoumali, než se vyslovíme ke Štrasburku a k tomu návrhu také k budově uh, Treble. Eh, děkuji. Další řečnice, stručně. Yes, chairman, just briefly to... Řečník. Děkuji. Chtěl bych se vyjádřit eh, k tomu, že um, i ALDE by si přálo, abychom tady měli další zasedání, tady další zvláštní zasedání příští, o týden později. Helga Triple. A poté, co jsem naslouchala kolegům, tak mám jedno, jeden komentář a jednu otázku. Nesouhlasím se Salvadorem, pokud jde o otázku eh, kompetencí rozpočtového výboru, protože i když my jsme eh, lidé, kteří jsou tady zodpovědní tady v rozpočtovém výboru, ale tady nejde pouze o čísla, jde samozřejmě vždy také i eh, o ten politický rozměr, investice a my jsme za to zodpovědní a je jasné, že vždy to má nějaký politický význam, eh, co budeme dělat s našimi institucemi, jak budeme investovat a my zkrátka tuto zodpovědnost neseme. A proto nyní má slova ke Štrasburku. Plně souhlasím s vámi, pane předsedo, tedy s tím, co jste řekli na minulém zasedání, že by mohlo být více než opatrné, abychom francouzské vládě ponechali možnost eh, na další zvažování a budeme doufat, že potom předloží nějaký uh, další návrh. Já si myslím, že my bychom měli být opravdu opatrní, aby nás nezatlačili někam, odkud už se nedostaneme. Pokud je tady opravdová naděje, že se to někam posune, tak by možná bylo dobré netlačit na ně špatným směrem a uh, samozřejmě bychom neměli budovy ve Štrasburku kupovat nyní, hledat, měli bychom hledat jiné řešení. Pokud je tady alespoň nějaká naděje, že francouzská vláda eh, tady ustoupí ze svého stanoviska, tak bychom neměli dělat žádné ukvapené kroky. Není k tomu, co se týče pana Veleho. Salvador už hovořil o tom, že eh, v příštích letech, i když se nám to nebude líbit, eh, tak dojde ke zmrazení a nebo ke snížení rozpočtu na administrativní záležitosti a pokud to tak bude, tak eh, nová budova by byla hotová teprve v roce 2017, tedy treble, tak potom je tady otázka, jaké náklady vy plynou ne z budovy, ale e, z údržby a ze všech těch souvisejících věcí. A mě by zajímalo, jestli je to někde už zváženo, jestli je tam nějaká kalkulace a potom e, společně e, s naší střednědobou politikou budov to musíme zvážit, musíme zjistit, jaký další rozpočet na to budeme potřebovat, až se to neohrozí eh, nějaké další části rozpočtu. Dobře, děkuji. A slovo má pan eh, generální tajemník. Bylo tady mnoho komentářů a otázek, takže máte slovo. herzlichen Dank. No, děkuji vám. Nejdříve k tomu pan Hartlund eh, jasně řekl, že jeho frakce je zásadně proti dalším budovám ve Štrásburku. To je politická pozice, proto to nemůžu ani komentovat, ale předsednictvo a stejně taky zpráva pracuje na základě aktuální smluvní situace a především na základě toho, že máme z hlediska administrativy potřeby. Co se týče um, stavu takových budov, eh, nebo potom máme také politické hodnocení, tak eh, k tomu se dále vyjadřovat nebudu. Pan Maňka ještě řekl, že je třeba dodržovat postupy. To také děláme. Je to jeden z těch důvodů, proč potřebujeme tolik času protože průzkum trhu, který jsme udělali, ten byl časově náročný a proto také pro implementaci takové Eh, strategie eh, budov potřebujeme rok až dva, protože musíme přeskoumat všechny alternativy. Ale budova, kterou využíváme, tam můžeme vést už přímo jednání s vlastníkem a také říci, jaké jsou finanční představy. Pan Hartung s potěšením upozornil na to, že transferu bychom mohli využít eh, finančních prostředků, které se jinak předpokládají také pro cestovní výlohy. Na politické úrovni i ve zprávě to vypadá tak, že cestovní výlohy poslanců jsou významně nižší, než jsme původně předpokládali, protože mnozí poslanci skutečně nelítají biznesem, ale spokojí se s letenkou Flex, to znamená v ekonomi třídě. Statut poslance a veškeré úpravy eh, by mohly vést k explozi cestovních výloh, ale nepotvrdilo se to. Došlo právě k opaku, je to velice zajímavé. Pan Ferm položil celou řadu otázek. Nejdříve k té potřebě. Potřeba, a to je naše orientace eh, byla zjišťována v rámci střednědobé strategie budov v roce eh, březnu 2010. A tato veličina je pro nás základem. Samozřejmě má pravdu, když řekne, že tyto věci se mohou změnit, že se mohou změnit všemi směry. Může to být větší nebo nižší potřeba. V našem případě musíme říci, že ta potřeba se spíše zvýšila a to e, navýšením rozpočtu 2010, 2011 a rozšířením o Chorvatsko. Když sečteme dohromady personální výlohy, a ty jsou také v rozhodnutí předsednictva dokumentovány, tak vidíte, že to představuje zhruba 500 dalších pracovníků. To se týká jak frakcí, tak i administrativy, to se týká Chorvatska. A do toho nejsou, není započteno případně navýšení počtu asistentů. To znamená, odhad potřeby z března 2010 je spíše podhodnocena než přehodnocena. Ve svém každodenním životě to také určitě zjišťujete, jak vytížený jsou, vytížena je naše hlavní budova zde. Ve středu minulý týden jsme měli absolutní rekord 16 tisíc osob v této budově. To znamená, že jsme významným způsobem nad maximální kapacitou této budovy. To zjišťujeme v chodbách, zjišťujeme to v kantýně, zjišťujeme to ve výtazích a je to situace, která už takto není možná. Buď budeme muset snížit drasticky počet osob v budově, a nebo řekneme alternativě, eh, alternativně, že poskytneme další možnosti. Zde se nacházíme absolutně mimo to, co je ještě normální a co můžeme ještě zodpovědět eh, v této budově a co je zde dovoleno z hlediska kapacity. Další otázky eh, byly položeny, eh, zda předsednictvo přeskoumalo alternativy týkající se Trebele. Eh, Trebelo. My jsme samozřejmě zkoumali, hledali a na konci byly ještě tři budovy, dvě z toho měly dostačující velikost a Mm, pak nakonec z toho vyšla tato budova Trebel, protože je to, má vynikající polohu, eh, odpovídá nejlepším ekologickým požadavkům a standardům a je to nejmodernější budova ze všech dostupných. Ještě obecná informace. Předsednictvo se snaží podle svých možností informovat aktuálně. Spravodajka eh, pro reality eh, má e, stále trvající pozvánku pro to, aby se vždy podívala na budovy. E, je to samozřejmě tak, že se věci mohou e, krátkodobě změnit, ale každopádně já jsem kdykoliv ochoten, možná i pravdě, pravidelněji, když to bude požadováno, přijít do rozpočtového výboru a informovat o tom, jak vypadá aktuální situace. A také bych rád eh, potom přímo o tom rozpočtový výbor informoval. Ještě co se týče těch čísel, tak eh, v žádném případě by se nemělo požadovat, že během dvou dnů se rozhodne. Eh, co se týče rozpočtového řádu, finančního řádu, to je všechno jasné. Rozpočtový výbor podle eh, článku 179 eh, může během dvou týdnů rozhodnout a pak ještě má dva týdny čas na to se stanovisko předložit. Nyní, co se týče Montoje a Batimomby, tak O tom se hovořilo 21. listopadu. Na to bylo trochu více času. Co se týče budovy Trebel, tak eh, to se zprostředkovalo teprve minulý čtvrtek a vůbec eh, se neočekávalo, že na tomto zasedání by se o tom mělo rozhodnout. Proto eh, vítám nejenom, to vítají nejenom členové rozpočtového výboru, ale i já, když se ve Štrásburku bude na toto téma konat zasedání a v klidu se o tom bude hovořit a případně podle možností by se mohlo dojít k nějakému rozhodnutí. Paní Duron eh, jakož hovořila jako člen rozpočtového výboru i jako členka předsednictva. Eh, dále to nechci komentovat a eh, další řečník se zmínil o nákladech. Já bych chtěl říci, že dává smysl, když si ještě jednou připomeneme toto. Nákup mm, a získávání budov může ušetřit náklady. Co se týče střednědobé strategie z března 2010, let, to vypadá takto. Za prvé, tím, kdy předčasně splatíme částky za budovy, tak ušetříme zhruba 360 milionů eur. A myslím si, že to je eh, značná částka. Čili předčasné splacení eh, částky může vést eh, k podstatnému snížení zatížení daňových poplatníků i rozpočtu. A za druhé, jestliže máme naše vlastní, něco ve vlastnictví, eh, tak to je něco jiného, než když musíme najímat ještě budovy. Eh, když eh, máme, platíme E, nájem, tak to je značná zátěž ve výši 162 milionů eur ročně. To znamená, ta politika na níž klade rozpočtový výbor vždy důraz, to znamená, že se staneme vlastníkem, že budeme preventivně e, předvídat situaci, tak to vede skutečně k snížení zátěže daňového platníka, rozpočtu a také to odpovídá naší politice. A to si myslím, že už je taková menší odpověď na to, co řekla paní Trupl, která řekla, že musíme šetřit. My šetříme. Poprvé pravděpodobně v historii parlamentu jsme eh, na podzim eh, minulého roku v parlamentu snížili eh, o 25 milionů a to bylo vůbec, eh, komise tím byla velmi překvapena. Takže to vlastně není v rozporu eh, se situací, v níž se nacházíme. Ostatně politika několikrát požadovala, nejenom to podporovala, ale požadovala to ve zprávách Evropského soudního dvora. Co se týče údržby, náklady na údržbu budova Trebel, to byla druhá otázka paní Triple, 56 eur na čtvereční metr na údržbu a obnovu a velice nízké energetické náklady vzhledem k modernímu stavu budovy, to je 20 eur na čtvereční metr. Děkuji, Et pardon de vous avoir retenu au-delà de ce... Ano, takže jsme to protáhli nad eh, to, co jsme plánovali časově, kolegové. Eh, eh, máme velký sklus, protože teď nás čeká další důležité téma a potom ještě hlasování. Já se teď obracím na zpravodaje. Navrhuji následující. Víme, že asi bychom mohli hlasovat již dnes o Montoyer. Potřebujeme ještě další informace, které žádají socialisté ke Štrasburku a všichni potřebujeme více přesných informací o budově Trebel. Po schůzi koordinátorů, po obědě, já jsem se zeptal, zdali bychom příští týden v pondělí odpoledne nemohli dostat sál abychom mohli hovořit o nemovitostech. Odpověď zněla ano, takže já teď říkám zpravodajům toto. A to konec diskuze a hlasování o všech třech budovách odsunout na Štrasburg a to tak, abychom mohli si udělat globální pohled a hlasovat systematicky o naší realitní politice. Já eh, zde děkuji generálnímu tajemníkovi za velice přesné informace. Další ještě potřebujeme, které se týkají především budovy Trebel. A pokud jde o tuto budovu, víme, že zde Jde o dvě odlišná rozhodnutí, která ale musí být v souladu, ale ve dvou časových okamžicích. Zaprvé to převod peněz a tady, jak řekl Goran Ferm, otázka která se klade, zdali chceme těch 15 milionů euro ochránit, to je ten přebytek nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2011. Otázka, zdali chceme a nebo ne, je nějak ochránit. Pokud ne, tak se vrátí členským státům a parlament z toho nebude mít nic. A pokud ano, chceme je nějak ochránit si pro sebe, tak potom budeme muset přijmout rozhodnutí v meritu věci někdy asi v lednu, ale každopádně navrhuji, abychom hlasovali o všem, všech třech eh, příští týden. Souhlasíte, paní zpravodajko? Ano, Ano, ráda s tím souhlasím, protože potom budeme moci tyto tři věci kompaktně prodiskutovat a podrobně projednat. Chtěla bych ještě takto reagovat. Velice srdečně děkuji spoluspravodajům, kteří mě vždy dodávali odvahu, když občas u mě propukla frustrace. Pan generální, pane generální tajemníku, já chápu, že se stavíte před svou administrativu. Ovšem, počet papíru, který jsem dostala, eh, co se týkalo budov a neodpovídalo to stavu a výsledkům těm, eh, tomu stavu, že bylo učiněno celá řada změn a nedostala jsem prostě něco během dvou, ale někdy to trvalo dva týdny. Eh, pan kolega Hagel, pan kolega Maňka si určitě vzpomínají, že jsem prosila kolegy, že ohledně Monto je 51, musíme velice rychle rozhodnout, je to naléhavé a tak dále. A my jsme měli nakonec ten dojem, že ten projekt byl stažen. Tak eh, trošku jsem eh, prostě mm, trochu eh, takového respektu vůči eh, té odvaze eh, zpravodajů by mohlo být docela na místě. Velice často nedocházelo ke správné koordinaci, nebyly dobré struktury a měli jsme určitě dobré úmysly, co se týče středně dobrého plánování, ale dosáhli jsme opravdu hranic svých kapacit. Ještě bych několik slov ráda řekla k Trebelu. Mm, musíme si položit několik otázek a to na základě toho, že jestliže tu budovu koupíme, tak to bude tak, že ten, kdo nám to prodává, tak chce nejdřív leasingovou smlouvu na 99 let. A teď, co to znamená koupit zde, jaký to bude mít finanční dopad, jaké to bude mít právní dopady a tak dále. Čili je to celá řada otázek týkající se obsahu smlouvy, které bych chtěla vyjasnit a to doufám, že se mi podaří do příštího pondělí eh, z toho vycházím. Dále bych požádala kolegy o toto. Eh, kolegyně Trupl například eh, položila oprávněně otázku týkající se údržby a provozu a podobně. Já si myslím, že by to bylo dobré v rámci zprávy z vlastní, stanoviska na základě z vlastní iniciativy by bylo dobré něco takového předložit eh, třeba ve Štrásburku. My, když budeme vlastníci jako parlament, tak máme samozřejmě otázky na provoz a údržbu. To nakonec také něco stojí. Nemáme sice nájem, ale máme významně vyšší náklady, co se týče údržby a restaurování. Takže eh, zde sledujeme samozřejmě jinou strategii, nájmy jsou určité, eh, v určitém smyslu někdy vysoké a tam je také jiná strategie. Jakým způsobem se tedy bude zacházet s takovými budovy v rám, s takovými budovami v rámci Bruselu? Potom v, té, s, v tom stanovisku z vlastní iniciativy bychom mohli schrnout, eh, jak to vypadá z hlediska finanční situaci. Pane Rigele, velice mm, vám děkuji také za vaše připomínky, protože samozřejmě z hlediska vnitropolitikové ekonomiky je to jasné, že je třeba zde něco mít a musíme mít jednoznačný eh, duktus, jednoznačně vystupovat eh, v rámci všech institucí a ne, aby šel každý jiným směrem. Proto si myslím, že by dávalo smysl, kdybychom o tom rozhodovali příští týden. Ještě co se týče střednědobé, střednědobé politiky. My jsme to nedostali do čtvrtka. My jsme si to ve čtvrtek obstarali, pak jsme to dostali oficiálně v pátek a část eh, eh, například eh, jsme si museli sami naskenovat, to se týkalo Montoya. Takže byli jsme opravdu plně zaměstnáni skenováním, abychom to pak v noci rozeslali kolegům. Co se týče Trebelu, tam jsme to dostali elektronicky, takže jsme to mohli okamžitě rozeslat dál. Tam je příloha 2E eh, a tam je takový celkový přehled o mm, prostorách, o místnostech, takže pan kolega Maňka, ten to také dostal ode mě. Já jsem ještě nebyla schopna to celé analyzovat, protože do pondělka jsme to museli všechno rozešla, rozeslat. Snažili jsme se to udělat rychle, ale bylo to velice krátkodobé a nestihli jsme to. Ještě jedna věc, pane předsedo. Ze strany generálního tajemníka jsme slyšeli, co nám přináší za výhody předčasná, eh, předčasné splacení. Dámy a pánové, dnes jsme měli na stole rozhodnutí Evropského eh, soudního dvora. Já bych jenom prostě eh, chtěla, kdybyste měli na paměti také, jaké úroky z toho vyplývají na základě dlouhodobější splatnosti. Ty, by, ty úroky bychom si mohli Eh, také uspořit eh, a měli bychom souhlasit s, tím, s tou předčasnou platbou. Takže opravdu bych eh, vás srdečně požádala o to, abyste se vyjádřili pro. Takže to by bylo asi vše. Velice krátkodobě jsem si musela vyslechnout všechny možné potíže. Prosím, děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji také generálnímu tajemníkovi a propouštíme vás. Nyní bych tedy všem řekl, že k tomuto tématu budeme mít mimořádné zasedání rozpočtového výboru příští pondělí ve Štrasburku v sále SDM, nebo, neboli v budově SDM 5. Samozřejmě eh, vám to řekneme vše ještě také mailem a bude to od 21 do 22.30 a tam Přijmeme závěrečné rozhodnutí o politice nemovitostí eh, v rámci tedy tohoto mandátu prezidenta Buska, tedy předsedy Buska. Děkuji a teď navrhuji, abychom šli eh, na další bod, tedy bod číslo 5, eh, pardon, 7 pořadu jednání a abychom se z budov přenesli k jaderné fúzi. Pamatujete si, že když jsme vyjednávali o rozpočet pro rok 2012, tak, tak jsme se velmi snažili, aby to nebylo stíženo eh, jednání o překročení nákladů důležitého projektu výzkumného centra ITER. Podařilo se nám vyjednat nebo získat oddělení obou vyjednávání a od prvního dne jsme dali najevo, že jsme ochotni účastnit se paralelních vyjednávání. Eh, já jsem tam použil ten obrázek dvou vlaků, eh, které eh, jedou na dvou oddělených kolejích a ten vlak z roku 2012 tedy dospěje první do nádraží, tak potom pokud se to stane, tak bude možné do cíle přivést i vlak ITER. Měli jsme dva po sobě jdoucí trialogy, které se zabývaly projektem ITER a druhý trialog umožnil dohodnout se na úrovni delegací. Byla tam delegace rady, která byla zastoupena polským předsednictvím a byla tam tedy také delegace Evropského parlamentu. Ale jako ve všech trialozích eh, ehm, je to samozřejmě ta eh, dohoda nejistá, tedy předloží nám pan Rajme tady eh, návrh a my o tom budeme hlasovat a pokud tady bude většina, tak to půjde na pořad jednání pro závěrečné hlasování v úterý příští týden 13. a potom to bude odhlasováno také v radě. Takže slovo má Reimer. Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu rovnou dodal, že ve čtvrtek dopoledne minulý týden, tedy před trialogem, se konalo zasedání koordinátorů, kde jsme ještě jednou hovořili o možnostech eh, k vyjednávání. A myslím si, že i zpětně se ukázalo, že je naprosto správné vyjednávací proces oddělit, pokud jde o rozpočet k roku 2012 a pokud jde o revizi a dodatečné financování projektu ITER. Ve výsledku to vypadá tak, že e, dodatečné potřeby financování projektu ITER bude probíhat, nebo chceme naplánovat ve třech fázích, ve třech krocích. E, pan Kalfin, pan Hanglund e, se tedy účastnili tohoto zas, této schůzky a všichni zúčastnění nakonec s touto společnou dohodou souhlasili. Vidíte, že v návrhu zprávy v příloze to, co jsme schválili prvního pros, nebo tedy 1. prosince jakožto společnou dohodu, to tady vidíte v příloze. A v tomto druhém trialogu v určitém okamžiku Evropský parlament svými pozměňovacími návrhy k diskuzí o Tedy dostalo, začalo se zase jednat o uh, stejném tématu jako na přerušeném trialogu týden předtím, tedy uh, eh, 1,3 miliard financování navíc 100 milionů o, už eh, by bylo uvolněno v rozpočtu 2012. To je také v Kobo News a je to tam těch 110, ale to je technická chyba, je to 100 milionů z roku 2012. A potom jsme byli ochotni horní stropy kategorie 1A pro období 2012 a 2013 zvýšit o 840 eh, milionů, rozloženo na 650 milionů v roce 2012 a 190 milionů v roce 2013. Chtěli jsme to kompenzovat, eh, jak to tak u revizí bývá, v závazcích okruhu 2 460 milionů pro rok 2011 a 243 milionů pro rok 2012 a 147 milionů pro rok 2012. Takže tato kombinace vznikla z toho, že některé delegace na radě i nadále eh, na to nechtěli přistoupit, i když je vlastně nesmyslné v tom druhém okruhu jít na vyšší částky, protože všichni víme, že v rozpočtovém roce 2011 eh, ty rozpoč, eh, rozpočtové marže velice překračují tuto částku. Pro nás bylo důležité, aby ve srovnání s původním návrhem, který kdysi předložila komise, Eh, jsme tedy my řekli, že v den, kdy hlasujeme o rozpočtu na rok, pro rok 2012, tyto věci opět otevírat. To znamená, eh, pokud je rok 2012 eh, a ty úvahy, které tam k tomu probíhaly, ty by vlastně, na ně bychom neměli přistoupit. Potom, pokud jde o ten třetí krok, těch 360 milionů, které je potřeba vyjasnit, eh, pokud jde o závazky. Tam jsme se dohodli tak, že tyto prostředky v rámci, eh, v rámci rozpočtového řízení 2013 musí být někde nalezeny. A rozhodující pro nás bylo, že v textu bylo uvedeno s ohledem na ustanovení finančního nařízení a, eh, a, a 2013 a kompromis vylepšuje a tak dále. To znamená tedy na druhé straně, že to, co původně komise předložila, tedy ten návrh 300 milionů eh, přesunutí do 1A, alespoň 100 eh, se joint undertakings vyjmout, to od nás bylo zamítnuto a odkaz na kategorii 1A se v tom textu také neobjeví. Takže si myslím, že ty naše požadavky od koordinátorů a ty linie pro vyjednávání, které nám svěřili, se nám podařilo prosadit. A některé delegace v radě samozřejmě se, se byly proti tomu, že se tam eh, otevírají podle nich nějaká další dvířka a že dodatečně po té, co dospějeme k výsledku, Některé delegace opět odkazují na to, že v právních textech se uvádí článek 21 až 23 interinstitucionální dohody. Když toto zohledníme, tak musíme říci, že to je opravdu absurdní chování. Chtěl bych připomenout, že se nám nepodařilo eh, Evropskou smlouvu přizpůsobit Lisabonské smlouvy, protože tam byly určité eh, konflikty. To znamená, že všechny prvky smlouvy zůstanou platné, eh, také tedy eh, v souladu se všemi rozhodnutími soudu, až na ty články, které jsou zastaralé. A pokud jde o jednostrannou vazbu radu, pokud jde tedy o revizi 003, zda tady je možné jednat pouze samostatně, anebo jestli je potřeba eh, to dojednávat kvalifikovanou většinou. A tady víme, že právní služby institucí to vykládají velmi různě. Ale tím jednostranným prohlášením, kterou rada eh, provedla, je ta situace taková, jaká je. A bránit se tomu, aby se vůbec odkázalo na tyto odstavce, které ale jsou součástí dohod, to už je až směšné. Ovšem v takových případech eh, se utěšuji tím, co říkal Konrad Adenauer. V politice všichni žijí pod jedným nebem, ale jak se zdá, ne všichni mají stejný horizont. A to bych mohl ještě rozvést. Ovšem věci jsou takové, jaké jsou. A já se donívám, pane předsedo, že s konečnou platností a pokud chceme dát šanci projektu ITER, přičemž já mám dojem, že většina eh, tohoto parlamentu i tohoto výboru si to přeje. Budeme ten výsledek prezentovat v těchto třech eh, etapách. To byla jediná možnost, jak dosáhnout průlomu v tom dodatečném financování a tím se nám podařilo prosadit zájmy Evropského parlamentu jakožto orgánu, který se podílí na eh, určování rozpočtu. Myslím si, že tento výsledek můžeme považovat za rozumný kompromis a radím tedy parlamentu a výboru, aby ty návrhy, které se týkají 360 milionů, předložit v rámci rozpočtu 2013. Ale na tomto místě bych chtěl ještě doplnit jednu věc, abychom tady e, zase nezůstali vyset na různých věcech, jako jsou joint undertakings Eh, aby se neobjevil opět nějaký návrh rozpočtu, eh, který by jaksi ignoroval těch 360 milionů. A my tady musíme zohlednit všechny aspekty dohody a všechny ty věci by se měly projednat předem, aniž by se nějak předjímaly eh, pravomoce komise. Musíme to ovšem všechno společně pečlivě probrat. Dále bych chtěl upozornit na to, že předseda našeho výboru a také šéf vyjednávací delegace a já jakožto zpravodaj k tomuto návrhu nav- sem, tedy navrhujeme přijmout dva ústní pozměňovací návrhy, eh, které také poukazují na složitosti vyjednávání s radou a potom zdůrazňují eh, konstruktivní přístup delegací v rámci trialogu. Tím bych chtěl také poděkovat výslovně polskému předsednictví rady. Děkuji panu Vlkovskému eh, jakožto předsedovi výboru a děkuji také ministrovi Dominikovi za pragmatický přístup. Jednání kvůli situaci v radě nebylo jednoduché, ale oni přispěli eh, také k tomu, že dnes můžeme předložit tento výsledek. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Děkuji, kolego. Ano, tento výsledek, myslím, je nejlepší nebo nejméně špatný, eh, který jsme mohli dosáhnout v této náročné agendě. Víte, že v minulém roce jsme eh, byli blízko dohodě, ale která poté se nepotvrdila. Ovšem ten kontext byl komplikovanější, protože s tím to bylo spojeno několik dalších požadavků. Jak řekl i zpravodaj, parlament parlamentu se podařilo, aby tato dohoda neanticipovala vyjednávání o rozpočtu o rok 2013. To znamená, eh, a my máme určitou formuli, určitý vzorec, pokud jde o přeskupení finančních prostředků, který nám dává velký manevrovací Eh, prostor, až budeme diskutovat o rozpočtu 2013. Ani nechceme zahájit eh, diskuzi o rozpočtu 2012, ta už skončila. A souhlasíme s tím, že nedojde k dalším revizím finančních výhledů, tedy ve stávajícím rámci, které by se týkaly tohoto tématu, tedy dokonce e, uplynutí tohoto stávajícího výhledu. E, Karl Eglund. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně chci poděkovat vynikajícímu zpravodaji a dalším, kteří se zapojili do trialogu a já myslím, že výsledek je asi nejlepší možný vzhledem k obtížné situaci. Není eh, vám tajemstvím, že já jsem se snažil ochránit eh, výzkumné programy do maximální míry a mm, eh, nám se podařilo zde tedy být maximálně úspěšní, takže je, myslím, důvodné akceptovat toto řešení. To bylo to nejlepší, co jsme mohli v této fázi dosáhnout. Děkuji, kolego pan Hartung. Drobče. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám ještě dotaz na zpravodaje. Eh, on říká, že existují různé Eh, interpretace von legal constraints s ohledem na revizi ITER. Položil jsem otázku komisi a radě a oni řekli, že je všude nutná jednomyslnost s ohledem na smlouvu. To, na to jsem se chtěl zeptat v bodu B totiž, tam se hovoří o rozpočtovém trialogu, kdy to vypadalo tak, že parlament a komise se domluvili na modalitách, poskytnutí těchto finančních prostředků. Co tím přesně myslíte? Došlo skutečně k jednomyslnosti u tohoto trialogu, anebo byly odlišné pozice? To bych rád od zpravodaje věděl. Děkuji. Dobře, já vám mohu odpovědět hned. Z definice věci trialog to je vyjednávání mezi zástupci tří institucí. Eh, rozpočtové orgány, oba za eh, přítomnosti komise Honest Broker, to je její role. A mm, předsednictvo každé delegace ví přesně, jaký je vyjednávací mandát, který má k dispozici. Vy jste nám dali vyjednávací mandát a my vám skládáme teď účty. My jsme hlasovali proto, abychom věděli, stali jsme dobře vyjednávali. A stejně tak polské předsednictví bude muset skládat účty, jak splnilo svůj mandát. A poněvadž jde o revizi několikaletého rámce, rámce, tak v radě je potřeba jednomyslnost, v parlamentu jednoduchá prostá většina v rozpočtovém výboru, ale kvalifikovaná většina v plénu. Paní Hercog. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy nagyon röviden hozzászóljak az ipari... Já bych se k tomu chtěla vyjádřit eh, jenom stručně. Ve výboru ITER sledujeme velice, s velkou pozorností toto téma. A opravdu bych eh, zpravodaj chtěla poblahopřát, eh, chtěla bych ho povzbudit, protože to není jenom vítězství, ale jedná se také o vítězství Evropy založené na vědomostech. Podařilo se nám skutečně jeden projekt a mohu říci, že to bylo také v programu 2013, kde by se nám, se nám podaří dosáhnout této situaci. Měli by být spokojeni všichni. i ter a také druhá strana eh, byli uspokojeni stejným způsobem. Děkuji. Výborně, takže budeme pracovat v tomto duchu pan Hartong. Jste, ne, ještě Reimer chce zareagovat panu Hartongovi, takže eh, skončíme s otázkami pana Hartonga a poté dostane slovo Helga. Tak, Reimer. Já jsem stručně naznačil, eh, proč eh, navrhujeme eh, toto nové znění. My jsme eh, u, toho, u té aktualizace interinstitucionální dohody eh, jsme skutečně měly různou právní interpretaci z hlediska Rady, z hlediska Evropského parlamentu. A otázka revize to byla 0,03%. zda. to můžeme eh, dohodnout. Na druhé straně by měla být politická schoda, a zde bylo řečeno, že jestliže dojde k revizi, tak rada eh, dosáhne, eh, teda eh, bude dosahovat wow. 0,03 a potom je třeba souhlasu jednotlivých členských států. Ovšem přechod k většinovému rozhodnutí byl definován a to, jaká právní interpretace existuje, zda máme automaticky primární právo a právo členské, členského státu, můžou e, zrušit stávající dohodu. Já mám určité pochybnosti, protože nemůžeme e, prostě všechno smést, jestliže je možné většinové rozhodnutí. Ovšem máme zde různé pozice. A strana rady jednostranně prohlásila, že jedno, co přijde, že prostě vše musí být podrobeno postupu jednomyslnosti. Čili i když se půjde před eh, soudní dvůr, tak to není možné, protože Evropská rada prostě jedno, jednostranně toto prohlásila. A eh, členské státy tuto jednomyslnost eh, vlastně vyprovokovaly. Dá se to ovšem spochybňovat, protože může tu jednomyslnost vyprovokovat jeden členský stát. A pak záleží na tom, jak to dopadne, protože jednomyslnost ta prostě ničí veškerá nebo znemožňuje eh, veškerá rozhodnutí eh, v rámci Evropské unie. A tímto paragrafem bychom to chtěli nějakým způsobem změnit. Skutečně eh, Viděli jsme to například také u postupu při rozhodování o rozpočtu. Eh, kdo zastupuje členské státy v radě. I když se to stalo lepší, tak ke skutečnému politickému vyjednávání nedojde. Tam jsou prostě eh, předneseny obsahy, prostě čísla a eh, to ostatní je nezajímá. A myslím si, že parlament jakožto rozpočtový orgán má určitě právo do toho zasahovat. A mm, ITER vlastně nám nadělili eh, strašně dlouhatánský proces a postup. Děkuji. Pane Hartong, jste spokojen s odpovědí? Chtěl, chcete slovo? Mag ervan uitgaan dat als ik vragen stel aan de commissie en aan de raad, Stručně bych na to zareagoval. Já vycházím z toho, že jestliže položím otázku komisi a radě, tak eh, také eh, předtím, než odpoví na, mož, na moji otázku, tak také se patřičně poradí s právníky. S právní službou komise eh, jsem, měl, jsem řešil nějaké otázky a ukázalo se, že jak komise, tak i rada říkají, že to musí být rozhodnuto jednomyslně. Proto se vás chci zeptat na toto, jak je možné, že při zprostředkování koncem listopadu Polsko očividně hovořilo e, za všechny členské státy. Já si myslím, že to možné není. Problém úplně vypadá jinak. E, právní stanovisko máme asi už rok. To je, už skončilo. Co víme však tentokrát, e, abychom potvrdili a aplikovali tuto dohodu trialogu, je, že to potřebujeme, kvalifikovanou většinu v Evropském parlamentu a rada má za to, že potřebuje jednomyslnost. Tudíž pokud my máme kvalifikovanou většinu v parlamentu, pokud rada přijme jednomyslně eh, toto, doho, tuto dohodu a pokud tak bude přijata, pokud ji nepřijme eh, jednomyslně, tak nebude. Právní diskuze skončila rok 2013, to je poslední rok několika letého rámcu, rámce a pro příští rámec tedy eh, budeme opět vycházet z toho právního eh, základu, o kterém teď vyjednáváme. Tak, prosím, Reimere, abych něco doplnil. Já to říkám také zcela zřetelně. Nejenom rada musí skákat, když prostě takový výsledek vypadne. Jestliže rada jednostranně na tom trvala, by na tom byla trvala, že části dohody v té druhé a třetí odrážce ohledně ITER eh, by nenašly souhlas v radě a že by se byly požadovaly nějaké eh, vylepšení, tak bych v tomto výboru prostě narazil na eh, odpor, protože my nemůžeme prostě neustále eh, sanovat, tak říkajíc, rozhodnutí rady. Alors, Helga Trüppel. Děkuji, Helga Trüppel. Ja, auch wenn Reimer jetzt zum Schluss gesagt hat, ano, i když teď na závěr Ren řekl, že rada se samozřejmě kousek pohla a polské předsednictví eh, pomohlo, tak eh, zde sdílím generálně skeptický postoj, to, co již vyjádřil Rainer. Jak postupuje obecně rada a jak jedná parlament, to určitě není eh, důvod, abychom se optimisticky dívali do budoucna. Eh, já jsem eh, již měla určitou schůzku také v Berlíně, kde bylo řečeno, že naše dohody, eh, které byly učiněny, to nás prostě nezajímá, protože peníze prostě nejsou a konec filmu. To není prostě spravedlivé jednání mezi jednotlivými institucemi. Já se na to dívám s velkými obavami. Já nepotřebuji. ne, patřím k tomu klubu, eh, jak řekl Rainer, že bych dávala šanci ITER. Já si myslím, že určité věci jsou rozpočtově lepší a že bychom to měli dát do pro, eh, eh, dobré, do dobrých projektů, které produkují nové technologie, poskytují nová pracovní místa strategie 2020 to nevypadá tak dobře a že všechno se odsunuje na léta 2020, 2030, 2040, tak to si myslím, že v současné krizové situaci to není zrovna nejchytřejší politické rozhodnutí, ale velice lituju toho, že proto eh, hlasovali, hlasovala většina, ale eh, eh, ani zelení nebudou s touto dohodou souhlasit. Děkuji, Helgo, chápeme. Eh, kolega Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěl říci, že, nebo chci nejprve poděkovat Reimerovi za to, jak vedl vyjednávání a za dosažený výsledek. Víme, že to začalo velice stěžka. Problém je těch 16 milionů v roce 2013, proti tomu jsme byli Eh, to znamená rozhodnout, eh, co se má stát s tou částkou již teď, to znamená k něčemu se nezavazovat. A v té dohodě již máme 316 360, ale je třeba, eh, aby to byl návrh komise nejprve která musí rozhodnout, jak to financování proběhne, odkud se to vezme. Opět naše pozice, naše pozice naší frakce je, že není dobré, abychom teď přeskupili částky, které jsou vyčleněny na FP7 a na ten rácový program 7, na eh, Joint Undertakings, na ta společná konsorcia, ale já myslím, že bychom o tom měli diskutovat, až budeme diskutovat rozpočtu 2013 protože hm, za dva roky to bude s ITERem jasnější a my ještě nemáme eh, tedy eh, vůbec eh, pojem, jak to bude vypadat s tím příštím několikaletým finančním rámcem. Děkuji, říká pan předseda, tím uzavíráme diskuzi a nyní bych navrhla, abychom hlasovali hmm, podle plánu. Budeme hlasovat o ITERu a dalších a skončíme těmi dalšími body programu, kterými jsme se ještě nemohli zabývat. Pokud je o projekt ITER, návrhuji, abychom hlasovali en bloc o zprávě Reimera Bögeho a s tím, že zde máme dva pozměňovací návrhy, které jste obdrželi. Všichni souhlasíte hlasovat en bloc? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? Inge, nepočítáme, to je normální. S tou nepočítáme ve výboru. Dva tam a dva tam. Kdo se zdržel? Někdo. Děkuji. Většina, trtivá většina pro. A takže děkuji zpravodaji. Hlasovat v plénu se bude v úterý a překlady do všech jazyků budou k dispozici pozítří. Takže budeme mít hlas, dostate, dostatečný čas, abychom mohli hlasovat příští úterý. A nyní přejdeme k další zprávě Reimera Bekeho, což je mobilizace Fondu Solidarity ve prospěch Španělska a Itálie to je jedno hlasování pouze? Ano, jenom. Chci říci, že zde došlo k chybě. Je to technický problém. A to vloudila se chybička do návrhu usnesení, odstavec 3, to je automatický odstavec, který se vztahuje na eh, různé případy, ale zde ne. Takže prosím, eh, neaplikujeme hlasování na odstavec 3. Kdo je pro tuto zprávu? Děkuji, včetně zpravodaje, kdo, který, když odcházel z kdo, kdo je proti, pan Harton, kdo se zdržel a paní Wertmann, jeden se zdržel, takže přijato, blahopřeji zpravodaj. A nyní návrh opravného rozpočtu číslo 7 k, roz, k roku 2011 ještě. Zde máme jedno hlasování opět a je to Sidonie, která je zpravodajkou, ta tady není, ale je pro určitě, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Jeden proti, zdržel se, nikdo se nezdržel, přijato. A nyní zde máme protokol mezi Republikou Guinea-Bissau EU v oblasti rybolovu. O tom jsme dlouze, dlouze již dvakrát diskutovali. Nejprve zde máme zde dvě hlasování. Nejprve hlasování o přijetí protokolu o rybolovu. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti, kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. A takže přijato. A nyní hlasujeme o takto změněném stanovisku. Kde je pro? Děkuji. Proti? Jeden proti. Zdržel se. Nikdo se nezdržel. Takže je to dobře. Dobré, dobrý. Dobré hlaso. Odhlasovali jsme oboje. A nyní zpráva Barbary Matery. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci týkalo se to eh, eh, Trentino, Adige, Jižní Tyrolsko, výstavby. So, aha, to jsou dvě zprávy. Ne, no, to je jenom jedna zpráva. Dobře, takže tady máme pozměňovací návrhy. Máte vaši hlasovací tabulku? Máme zde pozměňovací návrhy 1 až 7. Návrh číslo 3 liberálů. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Socialisté jsou proti. 4, 5. Zdržel se. Přijato. 4. Stejní autoři, ale zpravodajka je proti. Kdo je pro? Liberálové a paní Wertmann. 4 a kdo je proti? většina zdržela se zamítnuto. Pět, paní Vertman, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, proti, děkuji, zdržel se. Jeden se zdržel, přijato. Šest, liberálové, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. A budeme muset to teď spočítat pořádně. Takže ještě jednou, kdo je pro šestku? Kdo je proti? Takže přijato. Sedm. Stejní autoři. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jenom socialisté zdržel se, takže rovněž přijato. To je zábavné. Stejní autoři mají různou podporu v různých návrzích. Jedna, kdo je, autorka je pro, kdo je pro, proti, stejný, zdržel se rovněž přijat. Dva, paní Wertmann, zpravodajka je pro, kdo je pro, hodně proti, liberálové tentokrát jsou proti. Šest, šest tedy zdržel se, jeden se zdržel, takže rovněž přijat. A nyní hlasujeme o celé zprávě, kdo je pro, děkuji, proti, dva proti, zdržel se, někdo se nezdržel, tudíž a omlouvám se, James se zdržel. Zpráva je přijata. Výborně a nyní máme zde ty převody. Převody ostatních institucí a vyčkáme, až dorazí zpravodajka pro rozpočet komise. Takže Helgo, Můžete nám představit ty vaše převody? I have several transfer... Eh, děkuji. Máme tady několik požadavků Evropského soudního dvora eh, ISS Evropského parlamentu. Už jsem tady prezentovala převody eh, soudního dvora na minulém zasedání. Týká se to takzvaných mopping up operations, kde by eh, soudní dvůr chtěl využít nevyužité fondy ze svého rozpočtu pro eh, předchozí, předběžnou nebo dřívější splátku za budovy. Eh, je to 12,5 milionů euro. A já jsem vyjádřila minule pochybnosti, protože jsem se donívala, že Současná rozpočtová situace členských států eh, by si vyžádala spíše to, aby ty peníze byly použity k těmto účelům, eh, ale eh, rada schválila tyto transfery, to znamená, že i já bych doporučila, abychom i my schválili tento převod. Dobře, děkuji. Kdo je pro tento převod, který tady navrhuje paní zpravodajka? Děkuji. Jsou to tři eh, převody unblock, kde pro, proti, zdrželi se. Eh, děkuji. A tímto byly převody schváleny. Potom eh, tedy ještě jedna paní zpravodajka. IES bych chtěl také použít nevyužité fondy pro předčasné splátky a potom také rozpočtovou linii ve výši 160 milion, milionů euro, ne, tisíc euro a já tady také doporučuji to stejnou věc. Takže ESVČ, kdo je pro, zpravodajka je pro, proti, jeden je proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel dobře, takže převod je schválen. Já vám děkuji. Můžete pokračovat, paní zpravodajko. Pokud jde o budovy, tak víte, že máme problém se Štrasburskou budovou a s Montoye dohromady, ale já si myslím, že to je něco, co vyřídíme příští týden v pondělí, takže to nemusí eh, probírat v tuto chvíli. A závěrečný převod parlamentu představuje částku 3,5 milionů euro eh, na rozpočet v oblasti IT a e, tady je potřeba uznat určité požadavky na infrastruktury IT, e, které jsou velice důležité nebo klíčové pro fungování institucí, e, včetně částečného předývání potřeb pro rok 2012 a také s ohledem na potřeby různých infrastrukturních projektů tím, že se tedy prodlouží jejich délka. Tady se navrhují některé telekomunikační linky 2, 3, 5, 0 a potom linka eh, další. A já bych navrhovala, abychom tyto transfery přijali. Dobře, takže to je C8 a hlásí se James o slovo. Eh, pane předsedo, mě by zajímalo, eh, jaká je ta položka eh, Bruselského centra? Je to nějaký parlamentní, parlamentní věc nebo je to něco mimo parlament? Eh, můžete prosím k tomu něco říci? Paní zpravodajka, eh, můžete to říci ještě jednou, protože já jsem to nezachytila. Můžeš to prosím tě zopakovat, Jamesy? Ano, já jsem pouze přečetl to odůvodnění a kladl jsem si otázku, jestli co to znamená ta migrace do toho bruselského eh, datového centra, eh, do té databáze. Mě by zajímalo, jestli jsou to citlivé údaje a já nevím, já si to vysvětluji takto. Eh, možná máte nějaké logičtější, vysvětlejší. Já doufám, že někdo ze zprávy je tady a může na tuto otázku odpovědět, protože já o tom nevím ty podrobnosti. Zpráva parlamentu už tady není. Pane řediteli, děkuji, pane předsedo. Ano, jsou to instalace, které jsou mimo naše hlavní centra. Je to vlastně taková, takový záložní systém všech eh, informatických systémů parlamentu. V tuto chvíli eh, vybavujeme toto nové datové centrum, aby mohl poskytovat služby, eh, které jsou potřeba ehm, a to s poskytovateli služeb, které i obvykle používáme eh, na tento typ eh, služeb. Dobře, děkuji. Takže můžeme hlasovat o tomto převodu C8. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden je proti, kdo se zdržel? Někdo se nezdržel, takže tímto je to schváleno. Eh, Helko, už tam nejsou žádné převody. Velmi dobře. Eh, protože pokud jde o převody, které se týkají nemovitostí, tak o tom budeme hovořit eh, příští pondělí a možná tady i hlasovat. A teď už se můžu obrátit na další zpravodajku Sidonii a to jsou převody, které se týkají rozpočtu komise. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme tady eh, nejrůznější soubory převodů a Stejně jako u předchozího hlasování si myslím, že nemůžeme ty věci blokovat, nebo nemůžeme o tom hlasovat unblock, protože každý eh, z těchto převodů eh, je jedinečný, takže pokud souhlasíte, tak bych postupovala případ od případu. Takže první transfer je eh, převodem um, D28, týká se to eh, mobilizace Evropského globalizačního fondu a já jsem přišla pozdě, takže nevím, jestli jsme tu zprávu přijali, ale předpokládám, že ano a pokud ano, tak eh, tady nevidím žádný důvod, proč bychom to měli odkládat a nehlasovat, nehlasovat o tomto převodu. Mé doporučení je tedy pozitivní schválit. Děkuji. Kdo je pro eh, tento převod 28? proti? Kdo se, jeden byl proti, zdrželi se, dobře, eh, schváleno 48. Eh, tento převod souvisí s dohodou, kterou jsme dosáhli na dohodovacím řízení. A eh, je to návrh komise na částku 69 milionů 300 tisíc Eh, z nástroje eh, pro lidská práva a eh, opatření podporná pro banány. Pamatujete si na tato opatření, to je ten příběh z roku 2010 a tehdy jsme si říkali, že tam budeme mít dohodovací řízení a že to schválí všechny, tedy a všechny instituce schválili, že schválíme tyto závazky a Eh, bylo to tedy přijato pro tento rok a eh, já bych doporučila, aby jsme hlasovali pro. Dobře, děkuji. Takže eh, toto je vlastně další krok po té, co jsme se dohodli k aktům přenesené pravomoci a tím jsme tedy vyřešili problém banánů, který tady pravidelně řešíme, kde pro, proti. Děkuji, zřeli jsem. Nikdo se nestařil schváleno. Potom převod 50. Tento převod souvisí se skutečností, že některé projekty mají spoždění, a to e, v rámci spolupráce s třetími zeměmi v oblasti migrace a azylových otázek. A e, tento návrh usiluje o to, aby tyto prostředky eh, byly použity v rámci eh, DCI a ta částka jsou 4 miliony. Nevidím tady žádný problém s tímto převodem. Děkuji. Eh, žádné otázky, kdo je pro tento převod. Číslo 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51. Také tento převod, eh, je stejně jako 51, i tento převod souvisí s úpravou v rámci zodpovědnosti eh, generálního ředitelství eh, DG Radio a nevidím tady žádný problém. Dobře, žádná otázka, kdo je pro tento převod, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se. Dobře, takže schváleno. 52. Tento převod vyžaduje z mé strany podrobnější informace. Já jsem tady eh, e-mailem eh, komunikovala s generálním ředitelstvím pro rozpočet a chtěla bych vám říci, eh, o čem jsme spolu si vyměňovali ty informace. Tento převod souvisí opět s, naším, s naší dohodou z dohodovacího řízení a možná si pamatujete, že tady byl požadavek 550 milionů navíc a my jsme se dohodli, že tady bude 200 milionů uvolněných z roce 2011 jako takzvané v úvozovkách čerstvé peníze a e, to není pokryto dohodou z dohodovacího řízení a proto tady máme e, tuto položku 52, převod 52 na částku 600 milionů a um, Eh, máte to v příloze. Eh, jsou tady položky, eh, které byly omezeny nebo mm, ze kterých tady byla uvolněna tato částka. Souvisí to s platbami, které jsou potřeba na Evropský sociální fond. A já jsem sledovala všechny ty položky Eh, zamýšlela jsem se nad tím a snažili jsme se společně s komisí eh, zvážit, jaký dopad to bude mít na provádění eh, programu a odkud ty peníze přijdou. A ve většině případů tedy půjde o odklad pladeb do ledna. To znamená, že komise identifikovala ty programy a linie, kde ty platby mohou být odloženy do ledna. A jak dobře víte, tak já nejsem příliš nakloněna tomuto řešení, ale je to výsledek toho, na čem jsme se eh, dohodli na dohodovacím řízení, nebo navazuje to na to. A eh, důsledek eh, něčeho takového bude větší tlak na rozpočet z roku 2012. To už ale nespadá do toho, o čem já předkládám zprávu ale jsem si jistá, že se k tomu budeme muset vrátit, protože budeme muset nalézt nějaké řešení. Chtěla bych eh, zmínit některé eh, podrobnější věci, některé souvisí s politikou migrace a azylu. To znamená, že eh, opět tady budou účty zaplaceny v lednu roku 2011 zeptala jsem se komise, tedy generální ředitelství pro rozpočet, jak se rozhodovali v tom, co odložit a co neodložit. Já vím, že to je obtížná otázka eh, pro eh, všechny, eh, kteří se zabývají těmi platbami, ale to vysvětlení, které mi bylo dáno, je, že ve strukturální politice je to tak, že kdo první přijde, eh, jeho účty jsou první zaplaceny. Takže ti, kteří se obrátí později, tak ty potom eh, jejich požadavky budou uhrazeny na počátku roku 2012. Máte k tomu ještě nějaké otázky? Ehm. Komise by měla být schopná poskytnout vám další informace ale já jakožto zpravodajka jsem se dozvěděla tyto informace. Děkuji, paní zpravodajko. Ano, to je důsledek té dohody z dohodovacího řízení a také hlasování na minulém plenárním zasedání. Mám tady několik řečníků, kteří se hlásí o slovo, a je například pan Hartong. Uh, ano, pane předsedo, já jsem rád, že zpravodajka se ovšem zmínila. Je ovšem znepokojující, že se zde uzavírají závazky na příští rok a uvidíme, zda se to musí všechno zaplatit. Já to pokládám za znepokojující. Goran Ferm. Velice stručně jenom chci, aby komise se vyjádřila k důsledkům toho všeho. Těch 550 milionů, pokud vím, to bylo nižší číslo, než jsme měli původně v odhadech pro ten opravný rozpočet. To bylo dvojnásobek. A nyní tedy, mm, mm, mm, já se ptám tedy, stačí to? aby bylo jasné, jaké jsou potřeby Evropského sociálního fondu a další prioritní oblasti budou zajištěny a máme nějaké celkové číslo, co to všechno znamená na rok 2012? Může komise nám to vysvětlit, co to znamená, pokud jde o realizaci programů? Oui, c'est clairement une forme de no, To je vlastně taková forma backloadingu, to znamená, my na začátek příštího roku odsuneme platby, které nemůžeme zrealizovat tento rok, pokud jsem to dobře pochopil, ale komise za to, na to zodpoví Helga nejprve. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také k tomu chtěla vrátit, protože když jsem si přečetla ty dokumenty a co řekla Sidonia, tak to není to též úplně. Takže já bych chtěla, aby komise se vyjádřila po té, co eh, všechny možnosti pro eh, ty přesuny vyčerpáme, těch 600 milionů, to je kvůli skluzům s platbami, jak řekl předseda, anebo jde o nevyčerpané eh, prostředky, které nebyly vůbec absorbovány z nějakých důvodů. To bych chtěla pochopit. A potom, samozřejmě během dohodování, my jsme vedli velkou diskuzi, zdáli komise může někde nalézt ty peníze Eh, které rada chtěla, anebo ne. A mm, jak tedy ukázat a prokázat, že ty peníze nejsou. A, mm, abychom mě, eh, nebo eh, je to tak, že ty mm, šlo o platby, které nebylo možné zrealizovat 2011 a odsunou se na leden, takže to bych potřebovala, abyste mi vyjasnili. Děkuji, děkuji za komisi. Tady máme eh, panu Prez, pana Prezu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já zodpovím na otázku. Za prvé, komise nemůže eh, realizovat více pladeb, než je povoleno v rozpočtu. My mm, mm, v rozpočtu 6 máme my jsme povolili nižší částku těch plateb a tudíž komise se snaží nejefektivněji využít ty dostupné platby, abychom eh, reagovali na ty žádosti o platby. A teď pokud je o Evropský sociální fond, tak tam ten odhad je 1,5 miliard, mm, o ty se žádá, a asi 450 milionů, mm, ty jsme našli v opravném rozpočtu číslo 6 a teď s tímto transferem asi 600 milionů jde eh, na Evropský sociální fond, a takže tam zůstává bilance asi 450 zůstatek, který není ještě pokryt z něčeho. Takže pokud je o ten transfer, ten převod nejprve, co těch 600 milionů, o co v nich jde? To jsou eh, alokace na platby, eh, mm, mm, Mm, které byly identifikovány v komisi jako platby, které buď e, nebudou realizovány do konce roku, a nebo je zde velké riziko, že nebudou realizovány do konce roku. Takže proto se zde navrhuje ten převod, abychom je využili a e, abychom mohli tedy reagovat na ty požadavky čerpání. A teď, co těch 450, ten zůstatek. Tady většinou eh, součástí eh, čerpání ze sociálního fondu a rozvojového fondu, regionálního fondu, které se tedy eh, čerpají ke konci roku. A pokud ke konci roku některé z těch očekávaných plateb se nedostanou do tohoto roku a nečerpají se, především jde o regionální fond, tak potom my využijeme eh, eh, to, abychom, ten, eh, ty, abychom ty prostředky nevyčerpané z regionálního fondu použili na sociální fond a to se týká především cílu konvergence, které se z toho financují a potom i hm, takže některé ty potřeby ze sociálního fondu se budou pokrývat tímto přesunem a komise má povolení to interně provést, tyto přesuny. Ale je možné, že část těch potřeb nebude uspokojena a e, tudíž se zvýší e, žádosti o platby na rok 2012 o toto. A v rámci rozpočtu, který byl odhlasován na rok 2012, to bude znamenat, že to bude v konkurenci s jinými potřebami. A komise již argumentovala tak, že ke konci příštího roku můžeme mít problémy poněvadž budeme mít nedostatek eh, plateb. A to se uvidí v průběhu roku 2012. Bude třeba tedy monitorovat čerpání rozpočtu a předem se snažit identifikovat možné potřeby, které případně nebudou uhrazeny v průběhu roku. Děkuji. Děkuji, Goran. Já se omlouvám, já jsem zapomněl jednu ještě otázku. Pokud jde o e, ty rozpočtové linky, které e, e, se zaměřují na sociální fond, tak já jsem mm, tam očekával další, která je určena na Palestínu, UNRA. A takže v rámci dohodovacího řízení jsme tam dali určité závazky na rok 2011, ale mm, mm, bylo mi řečeno, že Mm, tam chybí mm, výplaty, eh, tedy mm, prostředky na platby učitelů třeba a podobně, tedy v těch palestinských táborech, takže abych očekával, že tam dojde k přesunům ve prospěch eh, Palestiny a já to tam nevidím na žádné lince. Tak může komise se k tomu vyjádřit? Komise. Ano, pokud jde o pomoc Palestině, eh, tak tady my jsme nebyli informováni o nedostatečných platbách, protože ty eh, platby byly z, mm, z těch sousedních rozpočtových eh, linek. Mm, to se tam uspořádalo. Já nevím, že by tam byly takové nedostatky plateb, mm, které se týkají plateb z roku 2011. Pokud dobře chápu vaši odpověď, tak vy můžete Gorana Ferma uklidnit, že peníze, které se plánovaly v té dohodě, s, s, to je ten tedy fond Loding, jak jsem říká, že to bude k dispozici. Takže to není obsaženo v tomto eh, transferu, protože to nepod, není potřebné. Dobře, pan Hartong má otázku. Ještě poslední otázkou k tomu, co bylo řečeno. Jestli tomu správně rozumím, tak se očekává, že rozpočet 2012 eh, eh, bude překročen vůbec ještě předtím, než rok 2012 vůbec začal. No, <laughs> no, eh, On, on Ne, ne, ne. My v roce 2012, tak tam vlastně se dostanou výdaje, které měly být realizovány v roce 2014 a pak se uvidí v průběhu roku. Takže po všem tom vysvětlení, paní zpravodajko, jste pro tento přesun, pro tuto, mm, tento transfer? Moje doporučení je hlasovat pro tento transfer. Já bych mohla odpovědět na konkrétní otázky Helky Triple a pana Hartonga, myslím. Takže pokud je otázku paní Triple, ano, Tady máme takovou směsici, tady z těch skluzů e, s platbami a je to podčerpáno. A také i, mm, my jsme o tom již s komisí mluvili, eh, ve vysvětlení, které jsme održeli eh, v, porob, v tom původním 53, tak tam do, se píše, že došlo k podčerpávání. Nebyly prostředky vyčerpány, ale bohužel to nemohlo být součástí té částky, takže to se dočtete na jednotlivých řádcích, jak je to s tím čerpáním a že ty tedy nevyčerpané částky eh, by se eh, tedy přesunuly. Což si myslím, že není nic sporného. To je eh, dobré rozpočtování já jsem se snažila zdůrazňovat věci, které jsou podle mě problematické a to jsou ty odklady pladeb. To je podle mě problematické. To je úzce spojeno s tím, co řekl pan Hartong. E, to není do, dobré zacházení s rozpočtem, to je pravda, ale to je to, co můžeme udělat s těmi prostředky, které máme k dispozici od členských států, které nechtěli ani dodat těch 200 milionů nových peněz k tomu. A my jsme hm, v noci eh, čekali a vysvětlovali, až členské státy pochopili, že tam musí doplnit ty další nové prostředky na rok 2011. Jak jsem řekla, musíme se vrátit k tomuto tématu ještě příští rok, protože těch očekávání od Evropské unie je více a více a členské státy nejsou ochotny eh, na to dát peníze. Takže to není udržitelná situace, ale je to kvůli tomu, že Členské státy nechtějí plnit své závazky a neplatit. Děkuji, pan Godmanis. Děkuji. Velmi stručně. Situace sociálního fondu je taková, že ty peníze jsou tady placeny, protože jsou to takzvané soft projekty. A z tohoto důvodu eh, je to tady vyšší než u regionálního fondu Ale myslím si, že musíme podpořit návrh zpravodajky, protože pokud nezaplatíte, eh, tedy, nebo nebudou tam peníze eh, do tohoto fondu, tak eh, není žádná jiná cesta. A pokud si vzpomínáte na rozpočet komise, tak tam to bylo zkráceno o jednu miliardu, ne v sociálním fondu, ale v oblasti konkurenceschopnosti. Takže tedy se zkrátily ty peníze pro rozvinuté země a eh, my jsme to eh, tedy politika vypadá jako něco velice pěkného, eh, ale když se potom podíváte na ten víceletý rámec pro strukturální fondy, tak tam musíme být velice opatrní na konci roku tam není žádná možnost to nepodpořit. Děkuji, ano, to má smysl. To je rozumná připomínka. Dobře, takže eh, to upřesení bylo opravdu užitečné a paní zpravodajka doporučuje, abychom podpořili tento převod. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Schváleno. Dobře. A teď už zůstává eh, převod 53. Paní zpravodajka. Eh, převod 53 eh, se týká opravy schválení účtu, tedy to je taková ta položka která zůstává otevřená velmi dlouho a nyní je potřeba to opravit pozitivně ve prospěch členských států, to znamená, že je potřeba to navýšit o 66,4 milionů euro a dohromady to bude 338,9 milionů. Snížení, eh, ano, to tady máme u různých eh, položek a já je tady zmíním, souvisí se zemědělstvím, tedy zemědělské výdaje a nejvyšší je, pokud jde o intervenční eh, skladování obilí, potom intervenční ukládání eh, odstředěného mléka a dalších věcí. Eh, další ty platby nejsou tedy odlišné, to znamená, že platby jsou stejné jako závazky a já tady nevidím žádný problém proti tomu, abychom to schválili. Děkuji. Tak eh, ano, to je eh, to schválení eh, těch zemědělských účtů ke konci roku. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže tím končím hlasování. Děkuji paní zpravodajce. A teď už nám tady zůstávají pouze eh, dva body eh, k rychlé výměně názorů. Nejprve tady máme bod číslo 8, to je eh, zpráva z vlastního stanoviska paní Angeliky Wertmann a ta se týká poz, pozměnění statutu soudního dvora. Děkuji vám v březnu letošního roku. Eh, soudní dvůr Evropské unie navrhl několik změn v eh, stanovách a eh, podle Lisabonské smlouvy musí být toto schváleno parlamentem a radou. Předložené změny se týkají především tří soudů, a to je Evropského soudu, soudní, teda soudního dvora, souda a soudu prvního stupně. Ovšem soudní dvůr ten chce zjednodušit a zrychlit eh, veškerá soudní jednání. Samozřejmě různé změny vedou k vyšším nákladům a musí být relevantní rozpočtu. Eh, soudní dvůr navrhuje mít ještě eh, zřízenou dodatečnou funkci předsedy soudního dvora. Vede to, eh, totiž v průběhu času se ukázalo, že předseda soudního dvora je velice zatížen. Neřeklo by se, že je unaven, ale má příliš mnoho práce a celá řada věcí nemohla být zpracována a především ne včas zpracována. Částečně lidé museli čekat až rok, než vůbec nějaký akt byl vyřízen. Takže můžu říct si to jednoduše, že jsou to eh, okolnosti, které nemůžeme čekat, že se budou vyřizovat. Celkem náklady navíc budou představovat 38 tisíc eur, to je včetně platu, jsou to při, eh, příplatky a e, diety. E, kromě toho soudní dvůr navrhuje, e, aby se o 12 zvýšil počet soudců. Jde o to, že dochází k nerovnováze. Také zde jsou případy, poč, jejich počet, které případy, které nejsou zpracovány a jejich počet každoročně stoupá účinnost, efektivnost práce, čili není splněna, není dána. Eh, když se podíváme, koncem roku 2010 jsme měli 1300 eh, případů a jenom 157 270 z toho mohlo být zpracováno. Takže vycházíme z toho, že počet případů ročně se bude zvyšovat. Pro nás jsou relevantní náklady. V prvním roce je to 16,05 milionů eh, které, navíc, eh, které se dají očekávat a v dalších letech 13,652 eh, tisíc takže je to opravdu obtížná doba ve všech členských státech a na první pohled eh, to vypadá, že jsou to částky nedohledné. Na druhé straně je třeba zvážit, jestliže soudní dvůr nemůže včas eh, a ve lhůtách vyřizovat svoji práci, tak eh, si myslím, že je to neúčinná justice. A na základě toho vznikají společnosti daleko větší náklady. Proto si myslím, že žádost Evropského soudního dvora o změnu stanov eh, této žádosti bychom měli vyhovět. Pozměňovací návrhy eh, mohou být předloženy do 14. prosince. A co se týče diskuze, tak jsem kdykoliv k dispozici. Případně si můžeme všichni sednout eh, a diskutovat o tom. Jako votum navrhujeme eh, naš, pro hlasování v našem výboru navrhujeme 25. leden. Děkuji. děkuji, paní zpravodajko, to je velice jasné. Máte k tomu nějaké připomínky nebo otázky? Není tomu tak dobře. Tak jako vedla paní Wertmann, eh, Lůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 14. prosince, to znamená příští týden a my jsme eh, naplánovali hlasování o stanovisku našeho výboru na 25. ledna tak, abychom eh, byli včas připraveni na hlasování eh, ve výboru Jury 26. ledna. Dobře, děkuji a teď tady máme poslední bod na pořadu jednání a to je zpráva pana Godmanise je to bod číslo 9 a týká se politiky soudržnosti v nejzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti s Evropskou unii. Takže Lotyšsko je tedy také tímto regionem. Ne, ne, Lotyšsko ne. Já vím, že už je velice pozdě a lidi, lidé už jsou unavení, takže já budu velice stručný. Pokud jde o první výměnu názoru, já jsem členem také e, ve výboru REGI, ale nejsem plným členem a jsem stínovým zpravodajem nového legislativního, k novému legislativnímu balíčku, takže celý ten eh, eh, balíček, který se týká nové eh, politiky v této oblasti a na minulém zasedání výboru Regi jsme o tom začali diskutovat a já musím rozpočtovému výboru říci, že bude předloženo mnoho návrhů ve výboru REGI a bohužel to vypadá tak, že budeme muset k ním velice opatrně přistupovat. Uvedu příklad. Toto je pouze eh, jedna eh, zpráva o nejzdálenějších regionech a potom přijdou eh, další dokumenty, které bude předkládat výbor REGI. Bude to velice zajímavé, nevím, možná pan Kalfin Eh, tam bude na to, za to zodpovědný a eh, tady eh, národní banky by měly poskytovat spolufinancování pro fondy, pro projekty soud, soudržnosti a pokud ty banky v zemích nebudou poskytovat půjčky na zahájení těch projektů, tak to bude složité. Takže je to velice eh, napínavé. Je to například otázka řeckých silnic, 5,4 eh, miliony, to je částka, která je potřeba a banky nemají ty eh, peníze nebo nechtějí je poskytovat, takže tady je potřeba dát záruku, ale nikdo je nedá IB. EIB. E takže tato zpráva je součástí eh, všech těchto záležitostí, protože všichni nyní se eh, si začnou stěžovat, že těch peněz není dostatek. Já eh, nevím, co na to ostatní poslanci, ale už jsem jednou řekl, když se podíváme na rozpočet 2014 až 2020, tak je to taková hra. Eh, peněžní prostředky eh, ze strukturálních fondů nebyly navýšeny. Formálně to sice navýšeno bylo, eh, z jednoduchého důvodu, protože komise jsem také dala nějaké věci, které souvisí s eurobondem, je to 40 miliard, ale když to tam dáte, když to tam přidáte, tak to číslo celkové je vyšší, ale v tomto víceletém financím rámci tato věc byla mimo jedna B a když se podíváte pečlivě na návrhy v oblasti soudržnosti, tak je to takové, že například pro konvergentní regiony je tam o 20 méně peněz. Takže eh, když se podíváte na ceny, tak je to nesrovnatelné v existujícím MMF je to 203 eh, milion, miliard a příště, eh, v příštím to bude 162. A když se zamyslíte nad tím, proč to tak je, protože tady například nejsou žádné peníze pro, tran, pro přechodové regiony, které byly nově zavedeny a tam je to asi o 40 eh, miliard více a je tady ten proces zavádění a ukončování A tato zpráva ta je poměrně jasná. Jsou některé regiony, kde pro příští eh, víceletý eh, rámec komise nebude vyčlenovat žádné zvláštní peníze a eh, je to zároveň méně, protože já násilí 199 miliard a bude to žádná celá 90 2 miliard pro to příští období. A regiony, eh, to jsou Kanarské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy, eh, jsou to velmi vzdálené ostrovy. A eh, pokud jste velmi vzdálení, tak potřebujete větší podporu, ale eh, když se na to podíváte z pohledu rozpočtového výboru, tak ten problém je v tom, že musíme diskutovat o tom, jak budeme reagovat nejprve tedy na ten celý balíček, na legislativní balíčky, které bude eh, generální ředitelství regi předkládat, abychom k ním eh, dali naše stanovisko a tady není možné to udělat najednou. Když se například eh, na 100% shodeme na tom, co tady napsalo generální ředitelství Regi, tak potom eh, ty peníze se sníží, ale pro některé regiony to třeba bude vyšší. Ale potom přijde další dokument, kde zase další regiony řeknou, my také potřebujeme více eh, finančních prostředků, prosím, v tomto případě nám také dejte víc peněz. A potom se ozvou další země a další regiony a My bychom tady měli eh, mít konzervativní přístup. A my samozřejmě máme pochopení, protože ty regiony jsou velice vzdálené, že jsou izolované, že potřebují podporu. Ovšem ta situace celkově je taková, že nemáme dostatek finančních prostředků na naše potřeby a musíme to nějak solidárně vyřešit, protože pokud pouze uh, řekneme, že ano, dobře, těmto regionům dáme více peněz, protože oni to potřebují, tak se ozvou další a další. Pokud jde o tento nový legislativní balíček, tak eh, je tady na cestě, už se připravuje a myslím si, že musíme velmi pečlivě zvážit, jak na něj zareagovat, protože dochází eh, k velké změně ve financování a já si dovedu představit, že tady budou velké profilesty, pokud jde o eh, konvergentní regiony a eh, pokud jde o eh, další regiony, jaké jsou jejich potřeby pro další rok. Je tady také vyhlídka, že ty peníze budou seškrtány takže já se snažím to eh, vysvětlit v širším kontextu. Když se podíváte pouze na tuto zprávu a řekněte si, jaký je to rozdíl, eh, jestli to bude žádná celá 99 anebo žádná celá 92. Eh, když to srovnáte, tak je to tedy méně, je to snížení a je to jedna součást celého mechanismu. Takže já si myslím, že musíme být konzervativní nemůžeme souhlasit s tím, že by v tomto případě ty peníze měly být navýšeny, protože když to uděláme, tak potom uh, eh, DG Regi uh, předloží další návrhy, protože oni se snaží samozřejmě navýšit svůj díl. A pokud uh, samozřejmě uh, se takto bude postupovat, tak nebudeme mít těch peněz příští rok více. Zkrátka, musíme to vidět v kontextu s těmi dalšími návrhy, které budou předkládány. Já si sám uh, také trochu protiřečím, protože uh, v DG regi musím hovořit jinak, ale myslím si, že je to velice nebezpečné. Když z toho vyjmeme eh, tyto nejzdálenější regiony a pak tam z toho vyjmeme další skupinu regionů a tak potom všichni budou chtít navyšovat prostředky, ale my ty peníze zkrátka nemáme. Takže s ohledem na tu situaci musíme být konzervativní. To je můj návrh a máme ještě čas a v dubnu 2012 se to bude přijímat na plenárním zasedání a já si myslím, že tady bude také mnoho návrhů, pokud jde o změny SZP a zkrátka vše se teď e, mění v rámci toho legislativního balíčku a já mám určité pochybnosti, že myslím si, že když to budeme všechno řešit odděleně a budeme eh, předkládat naše stanoviska, tak nakonec dojdeme do situace, kde nebudeme mít vůbec žádné peníze. Merci. Děkuji, milí kolego. Ano, je třeba mít globální pohled a přijímat systematická stanoviska, především Eh, spolupracovat úzce s výborem REGI, což je gestorský výbor a samozřejmě vy jste ta nejlepší osoba pro, ta, pro to. To nás těší. Nevidím, že by někdo chtěl slovo, takže potvrzuji, že návrhem zprávy kolegy se budeme zabývat 25. a 26. ledna. Termín pro návrhy je mm, mm, 1. únor a hlasovat se bude 8. března. Takže nikdo již nic nechce a nic různého, takže tím končíme schůzi a sejdeme se ve Štrasburku v pondělí ve 21 hodin.